Allora possiamo iniziare i nostri lavori. Dobrý den, dámy a pánové, pusme se do práce. Ale chci vás varovat tak trochu, že tato schůze se přenáší po internetu. A kromě toho mám několik sdělení ze včerejší schůze koordinátorů ohledně rozhodnutí, která tam byla přijata. Náš výbor byl, požádá o svolení vypracovat zprávu z vlastního podnětu u těchto témat. Pokud je o možnost reformy smlouvy, pokud je o aspekty hospodářského řízení a zprávy, rádi bychom požádali o zprávu z vlastního podnětu v této věci a e, proto se sejdu s předsedou výboru EKON a projednám s ní možnosti spolupráce mezi našimi dvěma výbory, možnosti koordinace činnosti e, s tím, že bychom také mohli zorganizovat společnou schůzi koordinátorů obou výborů. Dále bylo rozhodnuto, že zpravodaj eh, pro eh, implementaci občanské iniciativy eh, bude ze socialistů a demokratů, týká se to změny jednacího řádu parlamentu a dále, pokud jde o implementaci komunitárního práva, bude to pan Mester Schmidt, který vypracuje zprávu k výroční zprávě o provádění evropské legislativy. Dále demokratická eh, kontrola a přeskum eh, eh, v souvislosti s Evropskou radou a summitem eurozóny v členských státech. A dále, pokud je o vyšetřovací výbory, dohodli jsme se, pan Martin tu není dnes dopoledne, zeptáme se jej. A v každém případě se objevila otázka, zda by bylo vhodné, vyzvat, pozvat respektive zástupce eh, předsednictví na naši schůzi v prosinci, tak abychom zjistili, jaký je názor rady. Dále je zde také možnost eh, odložit tuto schůzku na leden. Eh, ještě to probereme s panem Martinem, pokud dorazí později dnes dopoledne. Přeje si někdo vzít slovo? Já bych jenom rád Eh, uvedl, pane předsedo, že pan David Martin dorazí, ale o něco později. Eh, zajímalo by nás ovšem v tuto chvíli, eh, jaký je důvod pro to, abychom zvali polské předsednictví? Pane předsedo. Pane předsedo, já jsem pro Eh, pro tuto věc a pan Martin eh, požádal tuto diskusi. Já si myslím, že to je, že to je dobrá věc. Ovšem mám eh, určité pochybnosti ohledně termínu. Včera jsem se připojil k těm, kteří řekli, že si Davida vyslechneme, ale ohledně toho časového termínu jsem vždy měl tak trošičku pochybnosti, otazníky. V každém případě ovšem pozvání zástupce polského předsednictví to je něco, co bych rád podpořil, jen bych se rád ještě bavil o o načasování této věci. Včera na schůzi koordinátorů eh, pan Dav také nastolil téma otázku, zda budeme hlasovat o zprávě Reiner – Eh, pardon, Regner, ke stanovisku Regner. Ano, v této věci eh, jsme si chtěli vyslechnout z eh, jako navrhovatelku, ale zatím tu není. Jistě dorazí pro hlasování, takže před hlasováním si vyslechneme. Představa je taková, že pan Dav který nám napsal a žádal o odložení věce. To by bylo v pořádku, ale problém je v tom, že e, právní výbor má hlasovat také e, k určitému datu. A pan Dav navrhl, abychom požádali e, právní výbor, aby odložil hlasování. My jsme se obrátili na právní službu. Zatím ještě nemáme i vyjádření v této věci. Taková je tedy situace. Víme, že eh, právní výbor již stanovil termín hlasování ve svém výboru. Teď si nespomínám přesně, kde to je, ale eh, pokud eh, o tom hlasovisku nebudeme, stanovisku nebudeme hlasovat, tak se to spozdí. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme, jsme se shodli, že počkáme na paní Regnerovou a navrhneme jí odložit hlasování o jím stanovisku tak abychom získali větší časový prostor a abychom mohli počkat na vyjádření právní služby. Zároveň je zřejmé, že vzhledem k tomu, že výbor Jury je v této věci příslušným výborem, nemůžeme eh, zdržovat hlasování v hlavním výboru. Takže já bych navrhoval, pokud eh, nebudeme hlasovat dnes dopoledne, Eh, abychom eh, to hlasování zařadili na, eh, do Štrasburku tři, čtyři dny před tím termínem, před tou časovou lhutou. To znamená, těch pár věcí, které třeba včas odhlasovat pro výbor Jury, bychom takto o nich hlasovali poté, co budeme mít stanovisko právní služby. Právě jsem dostal zkaz od paní Regnerové, která se domnívá, že bychom o jejím stanovisku měli dnes hlasovat. Kromě toho, eh, kdybychom odložili hlasování na Štrasburg, tak bychom museli uspořádat mimořádnou schůzi, což nemůže být ve středu. Ehm, počkejme tedy, až přijde paní Regnerová a společně s ní potom rozhodneme. Eh, pak je zde ještě další věc. Je to bod číslo 9 na našem pořadu eh, jednání. Jde o změnu článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech. Je zde žádost konference předsedů na náš výbor, abychom eh, přeskoumali eh, pravidla články týkající se interinstitucionálních jednání mezi Radou, Komisí a parlamentem. Eh, v prvním čtení v legislativním postupu již proběhla první výměna názoru. Pan Guerrero byl pověřen vypracováním zprávy a dnes nám eh, pan zpravodaj představí svůj návrh zprávy. Má o to tedy zájem eh, konference předsedů výboru, také někteří eh, předsedové politických skupin. Hovoříme již po druhé v rámci našeho výboru, co se týče změny článku 17 jednacího řádu. Poprvé jsme se tímto zabývali a s ohledem na pracovní dokument, který jsem připravil, tedy jenom a, um, s přihlednutím k tomu pracovnímu dokumentu. Tento pracovní dokument byl docela výrazně pozměněn a také návrh zprávy prošel význačnými změnami. Což znamená, že bychom v podstatě měli na ten pracovní dokument zapomenout, odložit jej a zabývat se pouze návrhem rozhodnutí. Eh, proběhla celá řada jednání, během kterých jsem hovořil se zástupci různých politických, politických frakcí hovořil jsem také Hovořil jsem také na konferenci předsedů výborů, které jsem seznámil s tou eh, zprávou a hovořil jsem také s naším předsedou, předsedou našeho výboru pro ústavní záležitosti a sešli jsme se s představiteli jednotlivých politických skupin parlamentu. Hovořil jsem také některými stínovými zpravodaji, paní Janako například. A na základě všech těchto rozhovorů a kontaktů vznikl tento návrh rozhodnutí, prozatímní návrh rozhodnutí. Je třeba zdůraznit, že základní myšlenkou tohoto rozhodnutí ne, není hodnotit, zda je vhodné, abychom zahajovali vyjednávání v rámci dohod o prvním čtení. Toto rozhodnutí by bylo příliš nad rámec této tohoto, eh, této zprávy. My se zde zaměřujeme na otázku, že pokud je rozho- rozhodnuto, aby byla zahájena vyjednávání v rámci prvního čtení, jaká mají potom být pravidla, tak aby bylo zajištěno to, že jsou ta vyjednávání účinná a efektivní, ale že jsou také transparentní, že je tam jednoznačná odpovědnost za tato vyjedna- vyjednávání, a že jsou eh, chráněna práva všech skupin zasáhnout během tohoto vyjednávacího procesu. Já myslím, že to je důležité znovu zopakovat a zdůraznit, protože mno, v mnoha těch jednání jsme vlastně hovořili o tom, zda máme mít uh, dohody v prvním čtení, druhém či dohodovacím řízení, ale o to v této zprávě nejde. Tato zpráva má za cíl zajistit transparentnost a jasné vymezení odpovědnosti v rámci procesu dohody o prvním čtení, v rámci prvního čtení. To předpokládám, že eh, pan předseda ví stejně jako členové našeho výboru. Důvodem, eh, proč měníme pravidlo článku 70, je v tom, že konference, důvod je v tom, že konference předsedů výboru přijala rozhodnutí, na to navázalo další rozhodnutí konference předsedů, ve kterém bylo uvedeno, že v rámci jednání, postupu jednání, a k tomu dochází docela často, že totiž politické frakce, které nemají v tom týmu zastoupení, že tyto politické frakce nejsou plně informovány o průběhu jednání. A potom jednotlivé politické frakce mají za to, že nedostávají informace, anebo je dostávají pozdě, tedy až před hlasováním v, plen, eh, v plenárním zasedání. Takže celý ten proces není je takový zamlžený a neumožňuje politickým skupinám, aby reagovali rychle. V rámci konference předsedů výboru nebo v návaznosti na toto eh, předseda parlamentu vyzval předsedu našeho výboru a vyzval nás, náš výbor, abychom zjišťovali, zda je vhodné, zda by bylo vhodné některé zásady kodexu pro vedení jednání vtělit do těch samotných pravidel. To znamená, že ta ustanovení kodexu by byla obsahem článku, tudíž by se stala závaznými, protože jsou zatím v kodexu provedení jednání, tak závazná nejsou. A tím přenesením by se závaznými stala. Já jsem se pokusil řešit dva, dva, eh, dvě oblasti problémů v, té, v této zprávě. Jedny problémy se týkají tedy přenesení těch zásad z kodexu pro vedení jednání do samotných článků. A ve světle té diskuse, která zde proběhla k původnímu pracovnímu dokumentu, se nezdá, že by proti tomu byli někteří členové tohoto výboru. Druhá, druhý problém je kontroverznější a to je otázka úlohy plenárního zasedání či jednotlivých poslanců či politických frakcí, když eh, v souvislosti s, eh, eh, s mandátem vyjednávacího týmu. Pokud se členové tohoto výboru přečetli návrh zprávy, tak by zjistili následující. Za prvé, rozhodnutí o zahájení jednání v jakémkoliv výboru v rámci prvního čtení musí tato, toto rozhodnutí musí být doplněna o vyjednávací mandát ve formě dodatku či ve formě seznamu uh, priorit či uh, určitých doporučujících pokynů. Tento návrh by potom znamenal velmi flexibilní postup. Tento mandát by byl seznamem pozměňovacích návrhů či seznamem priorit či doporučení, která, či pokynů, která by měla být eh, podkladem pro vyjednávání. Toto rozhodnutí by mělo také obsahovat rozhodnutí o složení vyjednávacího týmu uvádí se zde, že v zásadě by jednání či vyjednávání bylo, by mu předsedal, by mu předsedal předseda příslušného výboru. To byla jedna z myšlenek, které zazněly na konferenci předsedů výboru. A setkala se s širokou podporou a rozhodně to dává smysl i z politického hlediska, protože předseda výboru zastupuje všechny členy daného výboru, třeba že samozřejmě předseda může delegovat tuto odpovědnost buď na zpravodaje či na jednoho místopředsedu, aby ti vedli jednání v zásadě, ale by ta politická odpovědnost za jednání byla nebo spočívala na eh, bedrech předsedy toho eh, příslušného výboru, ale jak říkám, mohla by být delegována buď konkrétně na zpravodaje nebo na některé místo předsed, některého z místo předsedů. To by znamenalo, že jak obs- nebo to znamená, že jak obsah mandátu, tak i složení vyjednávacího týmu by byly úředně posvěceny na zasedání výboru, příslušného výboru, předtím, než by byla zahájena jednání v rámci prvního čtení. Takové rozhodnutí přijaté výborem by bylo přeloženo, muselo být přeloženo do všech úředních jazyků předtím, než by bylo předáno předsedovi Evropského parlamentu a všem poslancům Evropského parlamentu. Tři. Potom na dalším plenárním zasedání, po tomto oznámení, potom sdělí eh, předseda parlamentu toto rozhodnutí všem poslancům Evropského parlamentu a pokud nikdo nepo, nenamítá, tak je stanoven mandát k vyjednávání, čímž je zahájen ten samotný pro, eh, proces vyjednávání. A k tomu si ještě vrátím, protože nechci, aby to vyšlo, aby, to, eh, aby došlo k nějakému eh, nedorozumění či nejasnosti. Čili poté, jakmile je ustaven mandát a složení vyjednávacího týmu, dojde k zahájení vyjednávání, pak ten vyjednávací tým má povinnost po každém trialogu pravidelně informovat písemně pís, má para, povinnost pravidelně reformovat na každém, na každé schůzi výboru a pokud je situace urgentní, pak je informace předána předsedovi, stínovým zpravodajům a koordinátům jednotlivých politických frakcí. Takže všeobecné pravidlo je takové, že po každém trialogu je předložen všem členům výboru zpráva o pokroku ale pokud je to urgentní, tak je tato informace předána mimo schůzi hned, tedy bezodkladně, a to předsedovi, stínovému zpravodaji a koordinátorům politických skupin. Jakmile dojde k dosažení dohody s radou, opět je informován zpravodaj a také celý eh, eh, výbor, který potom přeskoumá rozsah příslušné dohody a potom se informace vrací plenárnímu zasedání buď ve formě eh, pozměňovacích návrh, návrhů a nebo ve formě konsolidované zprávy. Pokud se to ukáže nemožným, potom zpravodaj a stínový zpravodajové, zpravodajové toto učiní. Co se týče Družených výborů podle článku 50 a 51, které se zabývají které se zabývají společnými schůzemi. Pokud je taková situace, tak oba ty výbory musí se shodnout na zahájení jednání a pokud se neshodnou, potom předseda konference předsedů výboru rozhodne. A nyní ještě k otázce plenárního zasedání. Možná si vzpomínáte, že původní stanovisko bylo takové, že pokud nikdo nereaguje na informace eh, předané předsedou na zaha- při zahájení plenárního zasedání, pokud nikdo nenamítá, nenamítá, tak potom je považován mandát a složení vyjednávacího týmu jsou považovány za přijaté, schválené. Avšak je možné, aby plenární zasedání projednávalo a změnilo jak mandát nebo i složení vyjednávacího týmu. V mé zprávě může být tento postup zahájen pouze rozhodnutím konference předsedů, která může rozhodnout o hlasování v plenárním zasedání, tak aby do, mohlo dojít k revizi vyjednávacího mandátu. Poté, co jsem projednal nebo diskutoval o této věci s mnoha kolegy, bylo mi jasné, že někteří kolegové eh, jsou proto, aby to mohla být nejenom konference předsedů, která toto může rozhodnout, ale také třeba určitý počet poslanců Evropského parlamentu či určitý počet politických skupin, aby předali toto k projednání plenárnímu zasedání. Já jsem celkem otevřen, co se týče um, vyjednávání o tomto návrhu. Jediná věc, kterou považuji za nutné dodat, je to, že na všech schůzkách, kterých jsem se zúčastnil k této věci, a každý, s kým jsem hovořil, vždy byla jasná rámcová schoda v tom, že bychom neměli vytvořit situaci, za které se vlastně všechny mandáty mění a vyjednávají v plenárce, než se vracejí zpátky, zpátky eh, na výbor, což by vlastně vytvořilo takový vleklý až nekončící cyklus, který by poškodil i naše vnímání veřejnosti, protože bychom měli vytvořit takovou situaci, abychom eh, přijímali rychlá eh, rozhodnutí a aby nedocházelo k tomu, že se věci přehazují tam a zpět mezi plenárkou a výboru. Co se týče konkrétních podmínek, eh, co se týče tohoto, této, toto požadavku počet poslanců, kteří to musí učinit, či počet politických skupin, na to nemám ještě odpověď, ale nechtěli jsme, abych se to aby se to stala velmi jednoduchou podmínkou takovou, aby jednoduše jedna politická frakce mohla uh, volat po takové to projednávání. Takže abych to schrnul, je zde shoda, co se týče toho, že má eh, výbor formálně přijmout mandát a složení týmu a je také dohodnuto, že předseda uh, Ehm, předseda výboru má odpovědnost za vedení těch jednání, ale může tuto funkci delegovat na třeba místo předsedu. A je také široká schoda v tom, že po každém trialogu je zpráva projednána znovu ve výboru, tedy o pokroku těch vyjednávání, o vyjednávání a schoda e, musí být také dán souhlas výboru předtím, než se v ehm, mandátu hlasuje o o mandátu hlasuje v plenárním zasedání. Mohli bychom být flexibilnější, co se týče naplnění těch podmínek, které musí být naplněny proto, aby plenární schůze eh, přeskoumala a případně změnila příslušný mandát. Předpokládám, že obdržím pozměňovací návrhy od členů jednotlivých politických skupin a zdůrazňuji, aby tyto pozměňovací návrhy byly připraveny tak, aby nemohlo dojít právě k té nekonečné výměně mezi plenárkou a výborem, což by podrilo naší, eh, eh, naší účinnost eh, konference předsedů výborů se stotožnila s těmi základními zásadami a většina představitelů politických, eh, politických frakcí nechce se dostat do těchto nekonečných eh, jednání. Thank you, Chair. I would like first of all to congratulate... Děkuji, pane předsedo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 Eh, tedy ujmout, co by měl udělat poté, co dostane rozhodnutí. Rozhodnutí se týká složení vyjednávacího týmu a mandátu a pokud jde o mandát, tak eh, ten má eh, svou vlastní působnost a musí být brán jako celek, protože pokud tak rozhodne konference předsedů, tak parlament potom o tom rozhodnutí bude hlasovat a není možné hlasy rozvrhnout tak, jak tady bylo navrženo, tedy buď k schválení a ne k rozhodnutí výboru a k otázce, jestli by tedy vyjednávání vůbec mělo být zahájeno. Pokud parlament bude hlasovat o rozhodnutí výboru a třeba ho zamítne, tak tady bude pouze eh, omezená možnost pro otevření eh, jednání. Takže já si myslím, že tady vlastně řešíme stále jednu a tu samou věc. A já bych potřeboval, abyste více vysvětlili, eh, jak to tedy s tím je. Pokud jde o čtvrtý pozměňovací návrh, tak rovnováha mezi transparentností a efektivitou tady musí být nastolena. To znamená, výbor by měl být informován vyjednávacím týmem eh, a pokud tady bude nabitý program, tak vyjednávací tým by potom měl eh, podávat zprávu pouze koordinátorům, stínovým zpravodajům a předsedovi. Eh, jinak pochybuji o tom, že tato výjimka se stane pravidlem. Nebo obávám se toho, že by se to mohlo stát a tomu musíme zabránit. Mohli byste nám vysvětlit, co přesně máte na mysli, když hovoříte o pravidelných zprávách pro výbor? Jak pravidelně si ty představujete, že by ty zprávy měly eh, probíhat nebo by se mělo informovat? Naším cílem je, abychom dosahli transparentnosti a otevřenosti a v pozměňovacím návrhu 5 navrhujete, že pouze koordinátoři eh, mohou být eh, tedy informováni o tom, eh, zda vyjednávání vede ke kompromisu s radou, ale proč se to týká pouze koordinátorů? Já si myslím, že alespoň eh, také stínoví zpravodajové by měli být informováni protože stínový zpravodaj, eh, ten pečlivě sleduje to, co se tam děje, celou tu iniciativu nebo celý ten postup a musí být informován, podle mého názoru. Pozměňovací návrh 6. Postup pro předkládání eh, návrhu legislativního aktu výboru po jeho schválení. To je poměrně eh, matoucí a komplikované. Myslím si, že by to mělo být rozhodně vyjasněno. Zaprvé není jasné, kdo eh, přesně tady vlastně vytváří ten kompromis, tedy jestli tady schvaluje kompromis, jestli je to celý výbor a já si myslím, že není vhodné, aby to tady bylo takové, tak složité, um, tedy ten postup předkládání kompromisu ke zvážení parlamentu. Pokud si ale myslíte, že eh, eh, je vhodnější, aby se to týkalo pouze části výboru, aby tady předkládal ten kompromis, tak potom tato část výboru je ta, která by měla ten kompromis přijmout jako první. A to je efektivnější eh, ale není to zase tak transparentní. Potom jasný, je tady jasný eh, postup pro eh, vyjasňování eh, střetu, pokud jde o kompetence. A tady bychom měli najít jiný postup, než je v bodě 6, protože není moudré, aby jsme to tady měli upraveno takto, abychom na druhé straně ty změny dělali pouze podle pravidla 7. V případě dohody podmínky pro otevření a vedení mezi vládního vyjedna, eh, interinstitucionálního vyjednávání v legislativním postupu by nemělo být eh, určováno eh, předsedou konference předsedů výboru, ale konference předsedů podle pravidla 188 odstavec 2. A závěrem bych ještě dodal něco k celému postupu. Musíme eh, mít na paměti, že pravidla 50 a 51 a v některých případech dokonce i pravidlo 49 mohou být eh, uplatněna, což, nebo mohou platit, což znamená, že toto musí být obecně vyjasněno a neměli bychom se snažit vysvětlit, jak přesně by pravidla 51 a 50, články 51 a 52 měly být uplatňována, ale musíme zkrátka říci, že musí být eh, uplatňována mutandis, mutanta mutandis. E Děkuji, pane Ilčeve. A nyní pan Dav, prosím. Já bych eh, také rád poděkoval panu Gererovi za jeho vynikající práci. To komplexní téma a já rozhodně podporuji jeho snahu Eh, ošetřit zájmy výboru a zapojit eh, více konferenci předsedů do toho, aby eh, zodpovědným způsobem sledovala legislativní činnost parlamentu a také omezit roli pléna. respektive eh, možnost pléna zasahovat do, eh, do práce výborů. Mám pouze otázku k prvnímu pozněcímu návrhu. Eh, vy tam přidáváte v závěru další dílčí odstavec, respektive další, ano, další odstavec bodu 1. Tento článek se nepoužije na neformální a průzkumné kontakty s radou. To samozřejmě eh, je pravda, ale nejsem si jist, eh, zda bychom to zde měli takto uvést. Určitá, eh, určitá omezení v pravidlech, pokud je o neformální, neformální kontakty s radou v rámci spolurozhodování, to eh, by asi byla pragmatičtější formulace či přístup. Pokud tam eh, uvedete eh, tuto větu, tak jak se navrhuje, pak okamžitě vyvoláte dotazy ohledně povahy a míry těchto neformálních a průzkumných kontaktů. Takže mě můj instinkt v této věci Eh, radí diskrétnost, eh, mlčení o tomto bodu. To by možná bylo hodnější. Děkuji, pane Dafe. Nyní paní Janaku, pan Mendes de Vico a v 10 hodin eh, paní Janaku, ano, a v 10 hodin musíme zahájit hlasování, takže nám zbývá pouze 10 minut. Poprosím tady o stručnost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že otázka, která člověka napadá, je tato. Proč chceme vůbec novelizovat článek 70 jednacího řádu? Pokud nevíme, co je cílem, pak by celá řada lidí mohla chtít měnit celou řadu věcí vzhledem k velikosti Evropského parlamentu um, europoslanci, zejména z menších delegací, často zjišťují, že se dost dobře neorientují v dění v parlamentu. Eh, dokonce eh, i členové výboru někdy neusledují eh, vše, co se děje v jejich výboru. Jsou zakládány nové pracovní skupiny, koordinátoři a předseda přijímají svá rozhodnutí někde stranou. A co to znamená? Znamená to, že parlament, eh, se ve, skutečnosti parlament ve skutečnosti neparticipuje. A proto se domnívám, že Evropský parlament se stal jakousi divadelní scénou, kde eh, lecos probíhá eh, v kuloárech, v nejrůznějších částech parlamentu a jsou to věci, které nemají s parlamentem a s Evropou vůbec nic společného pokud chceme, aby nás ostatní instituce brali vážně, eh, pak se musíme eh, postarat o výraznou roli pléna. Pokud tomu tak nebude, pak eh, nebudeme mít žádnou politickou váhu, jakožto parlament. Také samozřejmě musíme zaručit výraznou roli pro výbory a také se postarat o to, aby všichni členové výboru dostávali dokumentaci ve svých jazycích. je třeba zajistit překlad do všech jazyků a platí to i pro mandát pro vyjednávací tým. Ten také potřebujeme mít v překladu. Dále v určité fázi se výbory musí rozhodnout o tom, zda návrhy legislativních aktů, pokud došlo k nějakým změnám v předchozím roce, eh, budou vracet komisi Já si myslím, že bychom měli být dostatečně odvážní a neváhat vracet komisi návrhy, které nebyly dostatečně, eh, dostatečně přeskoumány, eh, dostatečně připraveny a které jsou vlastně urážkou Evropského parlamentu. Nesmíme se bát takové věci vracet. Zatím se to nedělo. Pan Guerrero eh, odvedl skvělou práci, ale obávám se, že role pléna není dostatečně dobře ošetřena. Myslím si, že konference předsedů výboru by neměla mít možnost ovšem rozhodovat, protože jinak bychom vlastně zrušili Evropský parlament a demokracii. Jedině plénum může rozhodovat o přijatelnosti té či oné věci, o jejím přijetí, o tom, zda to má být odloženo na další plénum, pokud je nutné vypracovat pozměňovací návrhy do pléna. Takže návrhy, kde pouze eh, skup, které může protlačit či předkládá pouze eh, skupina poslanců, či některá politická skupina, to je něco, čemu bychom se měli věnovat, to může být zajímavé, ale může se stát, že také nám to budou chtít některé skupiny poslanců či politické skupiny eh, blokovat některé věci. Eh, pokud by tomu tak bylo, poškodilo by to pověst Evropského parlamentu. Nesouhlasím s tím, když říkáte, že pokud výbor nemá dostatek času, přímo rozhodnutí předseda a koordinátoři a plánom bude pouze informováno jejich rozhodnutí. Eh, nezlobte se, ale to jde zcela proti principům naší práce. Nemůže prostě kdokoliv eh, takto rozhodovat. Eh, neprobíhá to tak v žádném parlamentu světa a tento návrh shledávám šokujícím. Je netransparentní, je to netransparentní postup, protože ani členové výboru by o tom nevěděli, pouze prostě hrstka lidí eh, by tak to rozhodla. To znamená, že bychom do věci našli neprohlednost. Někdo by nevěděl, kdo přijímá rozhodnutí a co by se stalo. Nakonec by to eh, rozhodnutí přebírala rada a komise, protože parlament, který takto funguje, by nikdo nebral vážně. Eh, pokud eh, tady máme Evropský parlament, který se domnívá, že eh, rychlost je důležitější než věcná stránka věci, pak nás nikdo nebude brát vážně. Děkuji, paní Janaku. A nyní pan Mendes de Vico, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že se jedná o, o učebnicový příklad takovýchto změn, které putují. Máme Lisabonskou smlouvu, máme řízení ve dvou, tři, měli jsme tři čtení, nyní máme dvě čtení a dohodovací řízení a nyní si uvědomujeme, že 70 Eh, legislativních předpisů, které procházejí parlamentem, jsou přijímány v prvním čtení z různých důvodů, zejména protože se domníváme, že je potřeba rychlosti a efektivnosti a za druhé proto, že strukturálně je obtížné naplnit požadavky Lisabonské smlouvy, eh, když přijímáme, eh, když je potřeba přijímat nadpoloviční většinou pozměňovací návrhy v druhém čtení. Takže otázka efektivnosti, otázka politiky z těch důvodů, které jsem zmiňoval, Eh, nyní jdeme, tedy jdeme tou, vydáváme se tou cestou eh, dohody o, v rámci prvního čtení. A protože se to neodráží v jednacím řádu, proto to dnes řešíme. A pan Guerrero se toho ujal eh, velmi důkladně a je důležité dohodnout toto se všemi politickými stranami. Nechceme situaci příliš komplikovat, chceme, aby rozhodování bylo efektivnější. Vím, že čas je omezen, nemáme mnoho času a proto nebudu opakovat to, s čím souhlasím. S většinou věcí souhlasím. Měli bychom skutečně <clears throat> kodex přenést do samotný, samotného jednacího řádu. Problematickou záležitostí je otázka mandátu. Je třeba vzít v potaz několik faktorů. Pokud je schoda v rám to, na textu v příslušném výboru, tak potom mandát je v zásadě ten text přijatý ve výboru, protože plenár, plénum potom nezvrátí rozhodnutí, či přijaté znění, již, znění přijaté již ve výboru. Ale co v takovéto situaci? Pokud výbor eh, nepřijme rozhodnutí a vyjednavači jsou připraveni jednat s radou. Eh, máme tady příklad občanské iniciativy a eh, vznikne, <clears throat> výbor odhlasoval všeobecný mandát. Není, nejde to jinak eh, řešit, je to tedy všeobecný mandát, dáme důvěru vyjednava, tedy těm vyjednavačům, vyjednavacímu týmu a těm eh, obecným jakýmsi pokynům, protože tento výbor a plénum mají, poli, mají stále tu politickou sílu odmítnout tu dohodu. Takže nepřed, Nepřeceňujme důležitost mandátu. Ta politická síla je v rukách pléna, protože to může od, plénu může odmítnout dohodu, kterou, ke které dospěli eh, dospěl vyjednávací tým. Je třeba zamýšlet se nad tím mandátem z hlediska poskytování informací, transparenty a chceme, transfer, transparentnosti a chceme vědět, o čem se vyjednává. Já jsem se účastnil vyjednávání v Ekonu a způsob, jakým pracuje předseda s koordinátory a stínovými zpravodaji, je e, kvalitní. Já jsem se vždy cítil být zapojen do toho procesu, cítil jsem, že je mi nasloucháno a vždycky jsme dostávali, e, dostávali také informace v rámci <clears throat> výbor, výboru, který byl příslušným výborem. E, co se týče účasti v jednání, pane Gargany, já s vámi, hovořím k vám a vy hovoříte na telefonu, slyšíte mě? Eh, článek 17 je skutečně fascinující, ale nemohu k vám hovořit, pokud hovoríte. A teď mi nyní utekly myšlenky a nevím vlastně, co jsem, kam jsem směřoval, co jsem říkal. Pokud tedy je něco, o co bychom měli skutečně usilovat, tak je to způsob, jak skutečně zapojit, angažovat, eh, angažovat eh, poslance parlamentu. Mluvím o situaci, kdy nedochází k hlasování ve výboru. A pokud většina chce, aby věc byla projednána v plénu, potom je třeba se si uvědomit, kdo může o takovou věc žádat a jak ten postup bude vypadat. Toto, toto řešení je třeba skutečně dobře, dobře promyslet. Možná bychom mohli jít cestou formátu zhromáždění, pokud tento výbor při, přijme vyjednávací mandát přes přijetím formálních pozměňovacích návrhů a půjde to do plenárního zasedání, tak ta otázka, kdo může žádat projednání v plenárce, to znamená kolik politických frakcí, kolik europoslanců, to je klíčové. Neměli bychom zde dovolit, aby to eh, bylo eh, to nekonečné přehazování mezi plénem a výborem. Pokud si roz, řekneme dvě politické frakce a 70 Eh, europoslanců, kolik to, co to bude znamenat. To bude, bude to znamenat další diskusi v plenárce, bude to znamenat znovu postoupení nebo vrácení do výboru, co to bude znamenat, když stanovíme takovouto početní hranici. Řekněme si například, že dojde k přijetí mandátu výboru, řekneme vyjednavačům, toto jsou cíle, kterých chceme eh, dosáhnout. Jak to bude potom vypadat, když budeme chtít přidat další cíle? Půjde to zpátky do výboru k změně? Budeme eh, eh, změnit ten mandát a nebo to bude řešit plénum a tam ty změny zapracovávat. Tady skutečně třeba zamyslet se nad tím, jak to budeme řešit. Na jedné straně transparentnost, zapojení europoslanců, ale zároveň chceme efektivnost. Na to nesmíme zapomínat, protože eh, dohoda v prvním čtení čtení má za cíl právě dosáhnout efektivnosti, ale když se bude jednat o jakási paralelní řízení, které se budou přeskoumávat rozhodnutí výboru, tak takového cíle efektivnosti nedosáhneme. Chci poděkovat panu zpravodaji za to, že nás vyslechl my v EPP rozhodně jsme otevřeni návrhům, ale důležité je se zamyslet nad tím, jak skombinovat transparentnost, angažovanost, zapojení, ale zároveň také efektivnost a efektivní výsledky. Děkuji. Myslím, že na závěr vystoupí pan Hefner ještě. Já, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Času je stále méně Blíží se hlasování a tato záležitost je velice složitá. Pokusím se proto v tuto chvíli být opravdu stručný a nebudu eh, se snažit tady probrat všechny problémy, které vidím, ale eh, zkusím jenom tu hlavní línii. Mám pocit, že tato zpráva si zaslouží ještě pečlivější projednání ve výboru, protože bychom v každém případě měli usilovat o to, abychom ty důležité otázky tady eh, nehlasovali sporně, ale měli bychom opravdu usilovat o konsenzus v těchto věcech. Z mé strany bych také chtěl velice srdečně poděkovat eh, Ricky Verero za tuto práci, protože toto téma je velice obsáhlé, velice složité a je potřeba se tím velmi pečlivě zabývat, pečlivě to rozpracovat. V tuto chvíli bych nadnesl pouze jednu otázku. Hovoříme tady o postupu, kde jde o formální rozhodnutí o budoucích eh, směrnicích, eh, směrnicích a eh, dalších aktech s komisí a s radou. Ten, kdo tady vyjednává, nevyjednává sám pro sebe. My tady vyjednáváme za celý parlament. V podstatě to není tak, že vyjednává zpravodaj XY, ale celý parlament. A jde o to, jak tento vyjednávací mandát a celé to řízení, které s tím souvisí, hodnocení výsledků a rozhodnutí eh, o výsledcích, jak to upravit tak, aby Evropský parlament mohl jednat jako celek. Proto podle našeho názoru je potřeba, aby Evropský parlament právě měl takový celistvý mandát, mandát pro Evropský parlament jako takový a proto posměvací návrhy na plenárním zasedání eh, musí být možné v té osvědčené podobě, tedy tak, že se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, aniž bychom nakonec eh, hlasovali závěrečně. Pokud je o některá místa, tak mám obavy, že ty formulace nejsou dostatečně jasné, dostatečně precizní. Například formulace, že e, kodex je uplatňován tam, kde je to vhodné. Taková formulace podle mého názoru nepřispívá k vyřešení problémů. A myslím si, že pokud jde také o otázku hodnocení výsledku, tak se nevyhneme tomu, aby výbor a plenární zasedání tyto věci zhodnotili a nakonec o tom rozhodli. Toto není možné přesunout na nějakou malou eh, konsultační skupinku, ať už jsou to koordinátoři, nebo koordinátoři a stínoví zpravodajové, nebo pouze stínoví zpravodajové. Toto je podle mého názoru jednoznačně věc, o které musí rozhodnout výbor a plenární zasedání. Požadavek konference předsedů, která tuto věc ještě více zdůraznila, eh, chápu, ale není už na, čas na to, abychom o tom podrobně diskutovali a proto si myslím, že to musíme přesunout. Ovšem naším cílem by mělo být že dospějeme eh, k čistému, transparentnímu mm, postupu, který bude dobře proveditelný v praxi, který bude mít podporu všech stran, tak aby Evropský parlament opravdu mohl jít eh, ve silné pozici do vyjednávání. Děkuji. A slovo má pan Guerrero. Chcete na to zareagovat? un termine per gli emendamenti o se invece anche questo. Co se týče lhuty pro pozměňovací návrhy, má, měli, bychom se, měli bychom to zatím odložit, odložit stanovení lhut pro pozměňovací návrhy. Co si myslíte, jak máme postupovat? Děkuji. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se přihlásili do rozpravy a kteří se vyjádřili k předkládanému Eh, textu, vyslovili své názory, zmínili problémy, které zde spatřují. Já bych navázal na to, co říkal pan Mendes. Evropský parlament eh, a celá ta diskuse, zda se dostáváme, že zda nějakým způsobem obcházíme plenárku, je to vždycky plenárka, která rozhoduje. Eh, plénum eh, má konečné slovo, takže není zde možno hovořit o nějakém obcházení. Je třeba však zorganizovat si práci tak, aby, eh, abychom zajistili, že to hlasování neprobíhá ve vaku, kdy europos, europoslanci nemají relevantní informace, ale úplně naopak, že právě dochází k hlasování na základě pravidelných eh, aktualizací a zpráv. Voy a, referirme a... Vrátím se nyní k těm konkrétním poznámkám, které zazněly od kolegů, ale nejdříve obecně. Žádný parlament na světě nemá není v takové situaci, aby přijednával, aby přijímalo plénum rozhodnutí o vyjednávání s jinými orgány, v tomto případě radou. Parlamenty jsou tvořeny výbory a pokud by to mělo být tak, jak popisujete, tak by nebylo třeba mít výbory ani konferenci předsedů výboru. Nemuseli bychom mít ani konferenci předsedů. Vše by bylo, <clears throat> vše by bylo na přepořadu jednání v plenárce a všichni by mohli předkládat eh, pozměňovací návrhy, všichni by se účastnili diskuse, to by nebyl parlament, takto parlamenty nefungují. Je potřeba postupovat takovým způsobem, který by uh, nepodrýval tu zásadu, že plénum má konečné slovo. To byla ta obecná poznámka. Konkrétní věci, pan Ilčev, ano, máte pravdu, kodex je platný rozhodně nez, nezmizí tím, že se jeho část přenese do samotného jednacího řádu. Rozhodnutí o vyjednávacím týmu je rozhodnutí výboru, ale je to velmi konkrétní jména, příjmení, víme přesně, kdo bude členem těch vyjednávacích týmů. Otázka překladu, to je spíše otázka eh, načasování či toho, nikoli vlastně samotného nároku či práva. Všichni europoslanci mají nárok na to, aby dostali text ve vlastním jazyce a to také zde uvádíme, eh, předpokládáme tak, aby plénum neřešilo situaci, že eh, projednává text, který není přeložen do všech jazyků. Eh, je tedy Chtěli bychom zabránit situaci, aby nebylo na pořadu jednání něco, co nebylo pro, pře, přeloženo. A nyní, to bylo možná nejasné, úloha eh, příslušného výboru, úloha vyjednávacího týmu a stínových zpravodajů, jak říkal v nějakém okamžiku pan Hefner během svého vystoupení. Vyjednávací tým zastupuje instituci a v tom danou instituci a v tomto případě zastupuje ten příslušný výbor. Proto Předseda toho příslušného výboru má tuto konkrétní úlohu, protože on či ona zase zastupují ten příslušný výbor. Postup informování a předávání informací se týká celého výboru, protože celý výbor bude přijímat dohodu, dohodu, která vzejde z vyjednávání. Takže zásadní pravidlo je to, že je potřeba informace dostat ke všem členům výboru a celý výbor jako celek přijme či, od, eh, či odmítne dohodu, která, která bylo dosaženo. Pak je tady jedna možnost, určitá možnost. Na jednáních výboru by mohlo být vždy na začátku pořadu jednání v rámci oznámení předsedy něco podobného a v tomto bodě by byl výbor vždy informován o tom, jak postupují jednání. To bychom mohli zvážit jako pravidelný bod. S určitými výjimkami. Eh, odůvodněnými výjimkami, například eh, naléhavé situace, kdy koordinátoři, vyjednávací tým předseda eh, by se s tím, by to museli schválit. Mohly by nastat takové výjimečné situace, kdy mandát by mohl být urychleně přijat a my víme stále, že plénum má konečné slovo a takže i při takovém urychleném přijetí by nebylo poškozeno práva plé, právo pléna na konečné rozhodnutí. To by byla ale jenom výjimka, toto zrychlené řízení. Souhlasím s tím, že koordinátoři i stínoví zpravodaje potřebují informace, to není problém. K tomu, co říkal pan Dav, měli bychom mít konkrétní odkaz na vynětí těch neformálních a průzkumných kontaktů, protože ty, o těch se hovoří v kodexu a otázka je, zda mají pře- být přeneseny do jednacího řádu. Paní Janaku, já jsem se s paní Janakou mnohokrát sešel, ona hovoří o, právě o úloze plenárního zasedání a já jsem říkal, že jsem um, otevřený různým návrhům společně s možností, aby to řešila konference předsedů výboru. Souhlasím s panem Mendezem de Vigo v tom, že je třeba postupovat velmi obezřetně A co se týče toho, jakým způsobem eh, bude plénum řešit mandát. A pan Hefner zmíšil tež jednu důležitou věc. Důleži- souhlasím s tím, že schoda je důležitější než rychlost při řešení těchto záležitostí. Pokud je třeba dosáhnout koncensu a pokud je pro ten koncensus nezbytné, pro jeho dosažení nezbytné, aby plénum znovu otevřelo tu otázku, aby hlasovalo o pozměňovacích návrzích, pak eh, ano, nevidím, proč ne. Eh, to je přijatelné. Souhlasím tedy s tímto návrhem. Rád bych navrhnul, aby u jiných důležitých návrhů eh, legislativy, abychom vedli nebo do, umožnili eh, formální rozpravu se stínovými zpravodaji, abychom tu věc mohli společně probrat a aby nebylo potřeba na výboru začínat po každé od začátku. Non ho sentito niente perché non ha funzionato l'interpretazione. Neslyšel jsem bohužel tlumočení. Neslyšel jsem, co jste řekl. Takže eh, na příští schůzi bychom mohli eh, uspořádat formální eh, schůzku s zpravodajů se stínovými zpravodaji, abychom tu diskusi připravili, protože jinak budeme ve výboru samotném, na schůzi výboru tedy vždy znovu zahajovat tu diskusi. No, uvidíme, zda se zpravodaj myslí, že je to dobrý, dobrý nápad. Takže E, nyní to vypadá tak, že budeme pokračovat e, v rozpravě o této věci, v jednání o této věci. E, zatím nestanovíme lhutu pro poznací návrhy. Já si myslím, že doba již nastrála, že bychom se měli zabývat poznacími návrhy, ale otázka je, jak tady prověřovat mandát, zda je bude schvalovat plénum. To je jediný sporný bod. Zda plénum má schvalovat mandát, vědnávací mandát, ale není to nalehavé, takže Eh, dáme dostatečný časový prostor, tak aby se zpravodaj mohl sejít se stěnovými zpravodaji a proběhne k tomu další diskuse na příští schůzi výboru. Děkuji a nyní nás čeká hlasování. Allora, in primo luogo... Nejprve budeme hlasovat o zprávě o změně článku 48 odstavce 2 jednacího řádu Evropského parlamentu o zprávách vlastního podnětu. Spravodajem je pan Ilčev. Přejete si vzít slovo, pane zpravodaji, a seznámit nás se svým stanoviskem, se svými doporučeními. Přejete si vzít slovo, pane Ilčeve? Ne? Dobrá. Přikročíme tedy rovnou k hlasování. Vy si přejete vzít slovo? Také ne. Dobrá. Budeme tady hlasovat. Nejprve poznací návrh číslo 2 pana Hefnera. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnuto. Poznací návrh číslo 1 zpravodaje. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 3 je totožný eh, s jedničkou, takže také odmítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 4 pana Rangela a Gerery. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 5, eh, panové Rangela Guerrero, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jednomyslně. Poznací návrh číslo 6, opět eh, Rangel Guerrero. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dva proti, dva hlasy proti, všichni ostatní pro. A nyní hlasujeme o návrhu rozhodnutí v takto pozměněné podobě. Kdo je pro? Devatenáct pro, kdo je proti? Jeden. Zdrželi se. Jeden. Zpráva pana Elčeva byla tímto přijata. Blahopřejeme zpravodaj. Nyní druhé hlasování. Zpráva o občanství EU za rok 2010. Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU. Zpravodajku, respektive navrhovatelku je paní Gurmaj. Účastní se společného parlamentního schromáždění v Lome. ale eh, může nahradit. Pan Guerrero, koordinátor za socialisty, chce vzít slovo? Prosím. Eh, mohu vystoupit, pane předseda? Eh, nejsem si jist, zda je, zda je to nejlepší nápad, abych vystoupil já. Dobrá, já jsem eh, jenom říkal, že paní Gormaj je v Africe a máme tu pana eh, Guerrera, eh, který se postará o to, jak mají socialisté hlasovat. Můžete si vzít slovo, pokud chcete. Nepřejete si to? Mikrofon pana předsedy vypadl. Poznací návrh číslo jedna. Paní Legrebe, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 2, pana Paxase, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 6, pana Melcera, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní Odstavec 4, poznací návrh číslo 3, pana Dafa, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh číslo 10. Tady máme ústní změnový návrh, který jste, myslím, obdrželi. A pan předseda přeskočil celou jednu stránku. Je to tištěno obou straně. Ještě tady nejsme u desítky. Poznací návrh číslo pět. nejprve. Paní Janaku, kdo je pro? Zdrželi s... proti? Pan předseda se omlouvá. Takže ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo čtyři, paní Legrip, kdo je pro? Proti? Čtyři proti. Kdo se držel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7, paní Janaku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 8, paní Janako, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 9, pana Očeva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní ústní, eh, pozměňovací návrh číslo 10, kde máme ústní pozměňovací návrh. Myslím, že již znáte. Nemusíme to tedy číst, máte to před sebou, kdo je pro. Pani Legrip? Eh, vy se ptáte, eh, zda tedy není souhlasíme s tím Eh, ústním pozněcím návrhem či s hlasováním o ústním pozněcím návrhu? Ano, eh, vyložila jste to velmi široce. Eh, jak si evolučně. Já jsem se pravda měl nejprve zeptat, zda jsou nějaké námitky proti hlasování o této ústní změně. Ani paní Legrip je proti. tak eh, máte pravdu. Pak není možné přijmout ústní poznací návrh, takže o něm nemůžu dát hlasovat. Eh, nemohu dát hlasovat, ale hlasujeme o desítce nicméně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Pozice návrh číslo 11 pana Jočeva. Kdo je pro? Proti? E, vyrovnané 10 ku 10, takže zamítnuto. Číslo 12 pana Dafa, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 13 pana Elčeva, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 14 k odstavci 7. Pan Ilčev, kdo je pro? To bylo přijato. Poznací návrh číslo 15. 12. 14 prošla, 12 hlasů pro. Číslo 15 pana Dafa, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 16 pana Paxase. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. E, číslo 17 pana Melcera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 18 pana Dafa. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 19 pana Ilčeva. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. E, Pozice číslo 20 pana Dafa, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato, říká předseda. Kompromis není? Kompromis zpravodaje. Tak odstavci 10. Kdo je pro? Kdo je pro kompromisní návrh? Jde o kompromisní pozměňovací návrh odstavce 10. Proti? Zamítnuto. Další eh, poznací návrhy. Číslo 21, paní Legry, kdo je pro? Ano, dnes dopoledne nejsem příliš soustředěn, říká předseda. Takže kdo je proti? Stále jsme u 21. paní Legrip. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 24. Číslo 21 bylo přijato, 24 odpadá, 22 odpadá, 25 rovněž odpadá. A 23 eh, pana Hefnera rovněž, takže není pozměňovací návrh číslo 26. Pana Ilčeva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 27 pana Dafa, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 28 pana Dafa. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 29. Paní Legrip, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 30 pana Hefnera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 31 pana Gerery. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato. Číslo 32, paní Legrib, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 34, paní Anako, kdo je pro? Paní Legrib ještě? Eh, ano, omlouvám se, že zasahuje do hlasování, ale jenom bych poprosila o drobné upřesnění, sematické upřesnění. Možná je tu problém s překladem, ale ve francouzské verzi tohoto poznacího návrhu je už to slovo eh, nationalité, tedy národnost, zatímco, eh, zatímco v anglické verzi je citizenship, tedy občanství. Je to číslo 34, ano, poznací návrh číslo 34. Eh, originál je řecký, takže paní Janaku. No, ona je, tak, ona je také rozdíl mezi moderní řečtinou a klasickou řečtinou. E, tady jde o nationality, národnost. A, ale citizenship také, tedy citoyenty ve francouzštině by to mělo být. Dobrá, takže verze paní Janaku je e, původní verzi. Hlasujeme o 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 33, paní Legrip, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme v závěrečném hlasování o návrhu e, stanoviska, kdo je pro. Kdo je proti? zdrželi se, schváleno 17 eh, pro a 3 proti, takže eh, gratuluji paní zpravodajce. A tím už se dostáváme k poslednímu hlasování. Byla tady ještě jedna otevřená otázka. Jedná se o zprávu paní Regner a pan Guerrero by se k tomu chtěl vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Na včerejším zasedání myslím tím zasedání koordinátorů, šlo o to, zda je vhodné eventuálně eh, tady využít právní službu rady nebo ji konzultovat, protože eh, byly určité problémy a hovořil o tom pan Hefner a pan De Vigo, Mendes de Vigo. Šlo o to, že je důležité hlasovat ještě před okamžikem, než se rozhodne právní výbor, výbor jury, protože ten v tom uh, má uh, kompetence. Ale bohužel tady paní zpravodajka dnes mezi námi není a uh, ona by vlastně teď měla právo se k tomu vyjádřit a měl by se hlasovat, je to na pořadu jednání, ale pokud většina poslanců, tedy členů tohoto výboru, je toho názoru, že by bylo vhodné dát si na to ještě čas a specificky o tom hlasovat až ve Štrasburku, tak potom by byla naše frakce ochotná toto akceptovat. To znamená, že můžeme hlasovat buď dnes, anebo to můžeme odsunout a stanovisko z dát dál, společně tady s eh, tím posudkem. A můžeme o tom hlasovat až ve Štrasburku, až budeme vědět, jak ta situace vypadá. Takže jsou to takové dvě možné řešení a obě dvě řešení jsou možné. Slovo má pan Dav. Pane předsedo, já souhlasím s tím, že bychom měli hlasování eh, k této věci odsunout, především s ohledem na to, že je nepřítomná paní zpravodajka protože t, pokud jde o právníky, tak to tady není jasné a e, také e, je tady znepokojení e, ve vědeckých kruzích, pokud jde o tento návrh. A my jsme o tom podrobně diskutovali. A je to velice důležitý precedens, protože Ehm, tady jede eh, o roli soudního dvora jakožto odvolacího soudu eh, v rámci EPA, tedy dohody eh, o patentech, která není součástí práva společenství. A tato věc je velice složitá, zároveň velice důležitá a z tohoto důvodu se donívám, že bychom k tomu měli přistupovat velice seriózně a proto bychom si měli eh, nechat čas na diskuzi v přítomnosti zpravodajky a měli bychom tady vyhovět, eh, nebo měli bychom také mít stanovisko právní služby. A dále si myslím, že bychom měli vyzvat výbor jury, aby rozhodnutí eh, výboru bylo posunuto z 28. prosince, pardon, z 22. prosince na leden, 20. Eh, prosince na leden, tak abychom tam měli větší, eh, větší časovou prodlevu. Pan Deviko. Ano, eh, já jsem si to vyslechl a musím s tím souhlasit. Myslím si, pokud jde o tyto věci, tak bychom to měli zkrátka odložit. Ale ještě bych se k tomu chtěl vyjádřit podrobněji. Stanovisko bude hlasováno v každém případě před eh, Eh, tím, co proběhne v právním výboru. Eh, Proběh, můžeme si promluvit také s panem Léne a s dalšími a když s tím budou souhlasit, tak není problém a mohli bychom to odsunout a odhlasovat to 20. a možná, že bychom si na to už měli vyhradit zvláštní místnost ve Štrasburku, abychom to tady mohli odhlasovat. Je důležité, aby to naše stanovisko k tomu také bylo a, tady jsou, a aby to bylo tak, jak to tady bylo řečeno. Souhlasím s panem Dafem a uh, Guerrero. Pan Hefner, ano, já se k tomu musím nakonec také připojit, protože si myslím, že v tuto chvíli nám vlastně ani nezbývá žádná jiná možnost. A chtěl bych také vyjádřit, že jsem poněkud překvapen, protože ve chvíli, kdy jsme, kdy nám toto předložili, když nám to dali, tak jsme hned hovořili o tom, že tady vidíme, že je to právně složité, jsou tady určité pochybnosti a chtěli jsme, aby se k tomu vyjádřila právní služba. Často jsme o tom diskutovali také s paní zpravodajkou, protože toto není nějaká okrajová záležitost, je to velice klíčová věc a my jakožto uh, ústavní výbor uh, bychom uh, jak bychom se mohli vůbec vyjadřovat k dalším věcem, když ani v této věci nemáme jasný postoj? Tím bychom se zcela zesměšnili. A chtěl bych také vyjádřit eh, své znepokojení nebo překvapení nad tím, že eh, u těchto naprosto jasných eh, pochybností, které byly jasné od začátku, se paní zpravodajka dnes donívá, že může být, hlasovat, že může být hlasováno o její zprávě, aniž ona by se toho sama účastnila. A já si myslím, že takto bychom k tomu přistupovat neměli. Měli bychom vyčkat stanoviska právní služby, měli bychom zpravodajce říci, že bychom byli rádi, kdyby se 20. účastnila setkání výboru výboru, abychom o tom mohli diskutovat a potom budeme bez pochyby schopni eh, o té věci rozhodnout dobrým způsobem. Pan Guerrero? Děkuji. Myslím si, že ty věci jsou teď dostatečně jasné, ale přesto bych chtěl ještě jednou poukázat na to, že my tady závisíme na rozhodnutí výboru jury, pokud jde o harmonogram a ty e, následné kroky. A čekáme tady také na stanovisko právní služby. A důležitou rozhodující roli tady hraje čas. Nemůžeme souhlasit e, s tím, abychom tady hlasovali k této věci, aniž bychom k tomu přijali stanovisko, protože to by znamenalo, že bychom, bychom se vlastně vzdali toho stanoviska. A jak už tady říkal pan Mendes de Vigo, pokud výbor Jury přesune hlasování, tak potom i my budeme moci odsunout naše hlasování, ale pokud eh, výbor Jury rozhodne, že budou 20. prosince hlasovat tak, jak bylo naplánováno, tak my se stanoviskem nebo bez stanoviska eh, právní služby budeme muset hlasovat eh, před tímto datem a to by potom muselo proběhnout ve Štrasburku. A předseda? Ano, já si myslím, že pan Guerrero tady schrnul vše, co tady zazdělo a myslím si, že jsme se tady tedy obecně shodli na těchto věcech. Já ještě skontaktuji pana Léneho, zjistím, jestli budeme moci posunout eh, datum hlasování a pokud ano, tak to dáme na pořad jednání naší příští schůze a pokud ne, tak eh, požádáme o mimořádné zasedání našeho výboru v pondělí ve Štrasburku. To je tedy rozhodnuto a tím pádem můžeme v tuto chvíli změnit pořad jednání, prohodíme tam některé body a budeme hovořit o změně jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahu Evropského parlamentu s Evropskou radou a s Evropskou pro vstup, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, protože pan Lamasur ten říkal, že bude muset odejít v 11.30, protože má jiné závazky a je velice důležité, abychom tady eh, ty věci probrali také z jeho pohledu. Toto je zpráva, která nám eh, ke které nás vlastně vyzvala konference předsedů. Měli, se, měli jsme se zamyslet nad eh, novou institucionální rovnováhu, kterou tady nastolila Lisabonská smlouva mezi Evropskou radou a parlamentem. A musíme se nad tím vším zamyslet, co to znamená a Eh, jakým způsobem se řeší otázky na radě. K tomu byl připraven pracovní dokument. A my bychom eh, tady teď měli udělat některé eh, důležité, důležitá rozhodnutí. Pan Lamasur, děkuji, pane předsedo. Já jsem tady připravil krátký pracovní dokument, aby eh, jsme to tady schrnuli dva roky po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, abychom schrnuli vztahy mezi parlamentem a také celou radou Jde o institucionální orgány, které tady zastupují členské státy a jejich vlády, tedy eh, předseda Evropské rady, Evropská rada, eh, rada, tedy rada ministrů a navíc ještě samozřejmě pracovní skupiny, koreper a tak dále. Po dvou letech je zřejmé, že tady vyvstává problém, že ta situace není uspokojivá a že vliv Evropského parlamentu ochabuje nebo není uplatňován tak, jak by měl být uplatňován a dochází k omezení vlivu Evropského parlamentu na práci rady. Dodal bych, že ve srovnání eh, s tou dobou, kdy jsem pracoval na tomto dokumentu, eh, došlo k dalšímu vývoji událostí a dnes stále častěji slýcháme v Evropě hlasy, které volají po provádění nebo pro vytvoře, po vytvoření eh, nové smlouvy nebo úpravě smlouvy. A v té současné velmi závažné situaci, ve které se Evropa nachází, tady vyvstávají určité otazníky k Lisabonské smlouvě k možným nedostatkům této smlouvy, jakým způsobem ji eventuálně doplnit anebo dokonce revidovat. Jak ty věci tedy vypadají? Lisabonská smlouva zavedla orgán, který už existoval, byl velice důležitý, Evropská rana, a vlastně e, tam vznikl post e, předsedy, trvalého předsedy a Evropská rada podle smlouvy hraje eh, nejdůležitější úlohu, to znamená, že vytyčuje hlavní politické směry Evropské unie, tak už to bylo samozřejmě v minulosti, a zároveň jí připadá koordinační úloha, koordinuje národní politiky v oblastech, kde Eh, kompetence zůstávají na úrovni členských států, kde ovšem Evropská unie má právní povinnost zakotvenou v Lisabonské smlouvě a také politickou povinnost eh, to vše koordinovat, aby to bylo efektivní. A tato koordinace eh, jak je logické, probíhá prostřednictvím premiérů, tedy hlav vlád Evropské unie. A z této situace vyplynulo, především eh, z důvodu krize, i když nejenom, ale především tady k tomu přispěla krize, která se v Evropské unii objevila od roku 2008 a e, Evropská rada tedy díky této krizi e, znásobila e, svá setkání, setkává se častěji a vlastně se stala jakousi kolektivní výkonnou mocí v mnoha oblastech, které, kterých je stále více. Jsou to oblasti, které spadají samozřejmě do oblasti, do kompetencí společenství a velmi často jsou to oblasti, které dobře zapadají do koordinační úlohy eh, Unie a eh, zároveň eh, tady jsou tam i některé národní kompetence. A z toho vlastně vyplývá i ovlivnění role Evropského parlamentu, protože ve své legislativní práci je, Evrop- je tady jediným mluvčím Rada ministrů eh, pro Evropský parlament. A skutečná rozhodnutí, která zavazují politické, politicky vlády, tak právně je to samozřejmě Rada ministrů, ale jsou tady i politiky, které potom vykonává eh, Rada ministrů a to se přijímá na úrovni Evropské rady. To znamená, že pokud Evropský parlament tady chce včas začít působit a zohledňovat e, nebo sdělovat e, své vize a tak je potřeba, aby našel nějaký způsob, jak si tady vzájemně vyměňovat e, názory s Evropskou radou. Samozřejmě nemůžeme vyjednávat s Evropskou radou, tak to není zakotveno, ale musíme alespoň diskutovat a tady narážíme na vážné problémy. Jsou tady eh, nejrůznější oblasti, jako je například energetika, klima, Evropský pakt o azylu a eh, migraci, posílení rozpočtové disciplíny a to vše bylo rozhodnuto v Evropské radě. Evropský parlament eh, se tam do, té, do toho celého zapojil pouze ve fázi legislativního toho závěrečné fázi. A vlastně jsme to nemohli předem ovlivnit. A pokud je o mě, tedy jakožto předsedu eh, výboru eh, pro rozpočet, eh, jsem, pro rozpočtovou kontrolu, jsme minulý rok měli určité problémy a ne, viděli jsme, že ten postup není uspokojivě realizován. Eh, například tady byl návrh rozpočtu, který odhlasovala rada, parlament s tím potom musel souhlasit a tady jsme přistoupili na velké ústupky, které bychom jinak eh, nepřijali a parlament tady navrhnul politickou dohodu k tomu, jak bychom lépe mohli spolupracovat jak by obě instituce mohly lépe spolupracovat při přípravě víceletého rozpočtového rámcu 2014 až 2020. To znamená, potřebovali jsme politickou dohodu, abychom tady eh, doplnili a upřesnili eh, pravidla Lisabonské smlouvy, pokud jde o rozpočet. Ty problémy, na které jsme narazili, jsou, že eh, naším partnerem jsou ministři rozpočtu a ti nám řekli, Eh, to je sice milé, ale my máme mandát pouze proto, abychom eh, tady jednali o rozpočtu 2011. Eh, Pokud jde o politiky a postupy, tak to se nás netýká, musíte se obrátit jinam. A my jsme se obrátili na pana Van Rompuje a on mě se velice zdvořile přijal a pak jsme se obrátili na belgické předsednictví, protože tehdy to bylo belgické předsednictví a nedospěli jsme vůbec k ničemu. Takže jsme nakonec se dohodli s maďarským předsednictvím, které následovalo, a ti se zavázali, že během svého eh, období, kdy tady předsedají radě, eh, tady zaručí, že pokaždé, kdy eh, rada zmíní finanční perspektivu, tak potom v zápětí tady eh, to nějakým způsobem o to bude informován Evropský parlament nebo jeho delegace. A pak jsme vyjednali, že polské předsednictví bude postupovat stejným způsobem, stejně tak eh, se to týkalo dánského předsednictví a teď jsme to dojednali i s irským předsednictvím. Takže nakonec se nám to nějakým způsobem daří, ale ne uspokojivě. A já se obávám, že v oblastech, které eh, tady se netýkají pouze rozpočtu, budeme také narážet na tyto problémy. A jedna otázka, která souvisí s aplikací Lisabonské smlouvy, je, jak Evropský parlament může Eh, tady nastavit postup výměny informací s Evropskou radou. A já tady děkuji dříve, dřívějšímu kolegovi, eh, panu Korbetovi, eh, za to, že se osobně vyjádřil k pracovnímu dokumentu a že vlastně mi tam doporučil určité korekce. A v tom definitivním textu já samozřejmě ty jeho návrhy zohledním, ty, které jsou dobré. Pan Van Rompuy byl také velice, velice ochotný a vstřícný vůči Evropskému parlamentu a můj můj dojem, ale to je samozřejmě pouze osobní um, názor, který nemusí váš výbor sdílet, je, že ty vztahy eh, by měly být pravidelnější, měly by být lépe organizovány a současná situace eh, totiž nezávisí na vůli pana Van Rompuje, ale ostatních orgánů, eh, tedy parlamentu, například konference předsedů a je to tedy citlivý problém. Je potřeba, eh, abychom si to eh, tady nejprve eh, pořešili spolu, než do toho zasvětíme ostatní. A je trochu znepokojivé to, že pokaždé, kdy je Evropská rada, tak v diskuzi, která předchází Evropskou radu, jsou to premiéři, kteří ujišťují rotující předsednictví, které nám předkládá obsah eh, těch diskuzí a předseda tam před, přichází a představí nám program předsednictví, ale teď už tady vlastně rotující předsednictví neexistuje eh, jako takové, nebo eh, a samozřejmě tady nejde pouze o ten program, a teď tady bude dánské předsednictví, a to je naše bývalá kolegyně paní Tornen Schmidt, taková kodaňská sirena, tedy mořská víla, která teď předsedá. Ta, dánské vládě, ale ona nám nemůže představit program dánského předsednictví pro Evropskou unii, ale přesto to tak proběhne a Evropská rada a to tady bude pan Van Rompuy, eh, který nám tedy o tom, který nás přijde o tom informovat. Takže to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet. A ten problém, ten souvisí také s eurozónou, protože máme euroskupinu, stáleho předsedu euroskupiny a teď dokonce je i summit euroskupiny a v tomto případě si také uvědomujeme, že musíme zorganizovat nějaký způsob, jak eh, si vyměňovat názory eh, mezi Evropským parlamentem a tím summitem eurozóny. Finanční krize vedla vlády k tomu, aby posílili všechna usnesení, která upravovala rozpočtovou disciplínu, eh, vznikla politická dohoda, eh, která tady ještě doplnila nebo upřesnila ustanovení Lisabonské smlouvy. Například eh, tady máme samozřejmě šesti balíček k, těm, k té rozpočtové disciplíně a zkušenost ukázala, že politicky je velice obtížné v členských státech prosadit v národních parlamentech, ve veřejné bínění rozhodnutí, která se týkají obsahu rozpočtové politiky nebo směrů fiskální politiky nebo dalších směrů ekonomické politiky která přijímá eh, Evropská rada nebo eh, Eurosummit za zavřenými dveřmi a kde neprobíhá veřejná eh, rozprava. My jsme demokracie, máme demokratickou tradici a vše, co se týká rozpočtu, je jaksi jádrem politické moci a v každé z našich zemích je to jádro ehm, parlamentní zodpovědnosti a uvědomujeme si, nebo vyplynulo z toho všeho, že smlouva o posílení a, a rozšíření roli Evropského parlamentu, pokud jde o ty finanční záležitosti, a ta dohoda padla 21. E, července, nebo června, e, a ta dohoda nemohla být aplikována, aniž by všechny ze 17 parlamentů eurozóny o tom diskutovali a schválili to. Trvalo eh, dva a půl měsíce, eh, než se tak stalo. Vyvolalo to problémy v mnoha zemích, například ve slovenském parlamentu to bylo hotové eh, drama, tam dokonce padla vláda a než vlastně se to celé mohlo aplikovat, tak už to bylo zastaralé kvůli vývoji na finančních trzích a nakonec to bylo eh, rozší 26. Eh, a 27. října nahrazeno dalším rozhodnutím. Narážíme i na další problém a tím je vztah mezi národními parlamenty a Evropskou radou nebo eh, Eurosummitem, summitem eurozóny. Procházíme obdobím, kdy se ukazuje, že potřebujeme dokončit pravidla, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou a doplnit to lepší formalizaci na jedné straně vztahu mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou a předsedou Evropské rady eh, či summitem eurozóny a na druhé straně eh, národními parlamenty a opět eh, Evropskou radou. Tady si můžeme představit určité určité návrhy, určité alternativy. Pokud jde o vztahy mezi Evropským parlamentem a radou, Evropskou radou, tady bych uvedl, že otázka, kterou je třeba si klást, je, zda by nebylo v našem zájmu pokusit se vyjednat nějakou gentlemanskou dohodu, která by mohla být z právního hlediska interinstitucionální dohodou, anebo pokud se vám podívat do, na opačnou stranu té škály, eh, z hlediska právního statutu mohlo být o pohu výměnu dopisů. Ale v každém případě se domnívám, že potřebujeme nějakým způsobem to formalizovat a to je, myslím, první otázka pro náš výbor. K tomu bych ještě připojil, že kromě tohoto problému již několik týdnů jsme svědky toho, že eh, eh, šéfé politických stran či důležití řídící pracovníci eh, vznášejí tematiku toho, zda je vhodné doplnit, měnit či revidovat Lisabonskou smlouvu. Ve veřejné diskusi tedy. Domnívám se, že náš výbor si musí klást otázku, zda nenastala doba proto, aby Evropský parlament, a tedy i náš výbor, vyjádřili svůj názor v této věci. Mne totiž osobně trochu eh, překvapuje a znepokojuje směr, jakým se tato diskuse vyvíjí. Zejména eh, mám na mysli prohlášení učiněná na velmi vysoké politické úrovni, eh, která ukazují, že evidentně lidé dost dobře neznají obsah Lisabonské smlouvy. Dokonce ani někteří z jejich signatářů jej dost dobře neznají. Jsem například naprosto ohromen, že již nejsme že, že se již neprezentuje jako, eh, že to je volba eh, předsedy Evropské komise eh, ve všeobecném hlasování se představuje jako nějaká velká novinka, že to už je vepsáno do Lisabonské smlouvy. Ehm, a to ne podle modelu francouzského či amerického prezidentského systému, ale podle modelu španělsk- německého či španělského transparentního, respektive tohoto modelu. V neděli ve španělských voldách, volbách eh, nikdo nevolil pana Rachoje, ale všichni věděli, že hlasují pro lidovce, hlasují pro to, aby se Rachoj stal premiérem. Eh, to tež platí i v Německu eh, pro volbu například kancelářky Merkelové. Takže ve skutečnosti tady jde o jednu z hlavních inovací, které zavedla Lisabonská smlouva, ale zatím se to neprovádí, protože, protože Lisabonská smlouva vstoupila v platnost po posledních evropských volbách ale předseda Evropské komise bude volen eh, občany eh, vše, přím, všeobecným hlasem tím, že občané vlastně volí Evropský parlament. A ti, kdo eh, dnes na toto téma hovoří, kdyby si, kdyby si přečetli Savonskou smlouvu, tak by zjistil, že celou řadu problémů tato smlouva ošetřuje. Stejně tak se říká, že je obtížné Eh, pracovat eh, v rámci 27, že jsou témata, eh, kterým se některé země brání, ale a co s tím tedy existuje? Posílená spolupráce. Uplatňuje se pro poměrně druhotná témata, uplatňujeme tento postup i jinde. To znamená, než budeme přemýšlet o změnách smlouvy či nových smlouvách, využijeme toho, co už existuje. Dále v oblastech, kde nebyly posíleny, pravomoci Evropské unie, nebo kde je velmi naléhavé, aby Evropa přišla se společnými politikami, například v oblasti energetiky nebo v oblasti přistěhovalectví či v oblasti eh, bezpečnostní, eh, zahraniční a společné obrané politiky. Tady jsme ještě velice vzdáleni eh, tomu, abychom skutečně využívali nové možnosti, které zakládá Lisabonská smlouva. Politika obrana nepokročila ani o kousek. Přitom jsme do Lisabonské smlouvy vepsali velmi eh, flexibilní pragmatická, eh, pragmatická ustanovení. Eh, je to ta tzv. strukturovaná stála spolupráce, to je poměrně barbarský název, nicméně to věc, která by nám umožňovala činit více. Dále, pokud chceme počítat se seriózními úvahami a snahami, o vypracování nové smlouvy, pak je třeba dobře pochopit problematiku toho, co by mohla představovat nová evropská smlouva. Ano, jistě nějaká smlouva velmi technické povahy je vždy možností. Mimochodem bych rád připomněl, že na 20. Eh, července, jak jsem to nedávno, jak jsem to před chvíli zmiňoval, ať už tomu dáme jakékoliv jméno, je to vlastně smlouva, protože se to vyžadovalo ratifikaci všemi národními parlamenty. Uh, a e, opět na okraj, e, kdo z nás ví, co se stalo s ratifikací meny smlouvy, e, která byla přijata na jaře. Parlament se tomu věnoval v rámci zprávy našich vynikajících kolegů Broka a Frouštata. Já už jsem teď zapomněl, o který konkrétně článek smlouvy jde, ale aby šlo, šlo tedy o změnu formulace ustanovení, které zakazuje pomoc záchranná pomoc. Je to číslo 136, článek 136. Dobře, takže teď ratifikace. Já jsem eh, před pár eh, dny vznesl tento dotaz a bylo mi řečeno, že eh, žádná členská země ještě nezačala s ratifikací této měny smlouvy. To znamená, že 27, národních, 27 zemí nikdy nezratifikuje tuto minismluvu. Domnívám se totiž, že v rámci 27 u žádného tématu, možná s výjimkou eh, přistoupení Chorvatska, nedosáhneme ratifikace ve všech zemích, protože vždy hrozí, že v jednom členském státu je nějaký vnitřní problém, který brání dosažení kvalifikované většiny v parlamentu eh, nebo eh, se nedosáhne většiny v referendu, protože eh, občané vyjádří vlastně své, eh, svůj nesouhlas s něčím jiným, tak to nepřímo v referendu. A eh, co to znamená? Říká se, že bychom, nebo kdybychom tedy chtěli provádět nějakou zásadnější reformu Lisabonské smlouvy, pak bychom museli mít odvahu začít klást zásadní otázky. Jsou především tři, těmi začnu. Za prvé, zda ti, kdo, jsou, kdo navrhují změnu smlouvy, jsou eh, připraveni vzdát se principu jednomyslného souhlasu při ratifikování nových smluv. Protože pokud eh, neustoupí z tohoto principu, žádná nová smlouva nebude. Všem pokud jsou připraveni vzdát se požadavku jednomyslnosti, eh, pak to znamená, že jsou připraveni vzdát se svého práva veta. Samozřejmě každý je připraven žádat toto po někom druhém, ale u sebe. No a druhý dotaz, jsou tyto lidé připraveni začít eh, provádět určitou smlouvy, kromě specifických eh, ustanovení platných pro některé členské státy. která by rozdělila vlastně Evropou na dvě. Takže ote- zahajme tuto tu diskuse. Jedna Evropa či dvě Evropy? Která Evropa je užitečná? Evropa 27 nebo Evropa eura? Evropa dobře řízená, která zahrnuje eh, země, které eh, mají euro zaměnu eh, i ne, nebo Evropa špatně zpravovaná, která obsahuje země, které mají euro i nemají, anebo Evropa zemí, kteří chtějí, které chtějí dále, jsou eurofilní, anebo Evropa takových vlažných Evropanů. Která ta Evropa je nejlepší a kdo? kdo eh, bude připraven rozhodnout, eh, jak rozlišíme ty dva různé okruhy. A eh, poslední otázka, která opravdu se žádá odvahu. Já jsem si přečetl příslušnou judikatoru, která samozřejmě je velmi relevantní. Je to tedy rozhodnutí ústavního soudu. A že tady eh, evropská slova musí mít eh, eh, musí nadřazená ústavám. Ale pokud nezahájíme diskusy a nenalezneme jasnou otázku na tyto tři otázky, pak nebo nemá smysl se povštět jakékoliv debaty. Eh, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se domnívám, že si musíme klást otázku, zda nenastal okamžik pro to, aby parlament a tedy náš výbor se vyjádřili v této diskusi Samozřejmě ta, ta věc obsahuje i pozitivní aspekty, ale co je znepokojivé, že někteří v ní vystupují na základě e, nedostatečných znalostí, e, aktuální situace, aktuálních základů, e, s tím, že se e, doufá, že ta dnešní finanční krize může mít nějaké institucionální řešení, e, s tím, že ovšem každé institucionální řešení si bude žádat minimálně pět let, ne deset. A Eh, zřejmě by se tato eh, diskuse zasloužila být zaramována trošku realističtěji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Lamasore, za vynikající úvod. Eh, je třeba se nad tím zamýšlet velmi obezřetně, nejenom zde dnes, ale dlouhodobě po nějakou dobu, protože myslím, že jste zmínil zásadní věci a zásadní body. Spou, spousta lidí se hlásí o slova. Pan Galtieri, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Lamasurovi k jeho pracovnímu dokumentu, dokum, dokument, který přichází v pravý čas. Uh, je velmi dobře promyšlený. Nebudu reagovat na všechny, na jeho vyjádření, již jsem tak činil eh, i v minulosti a i v budoucnosti učiním, ale myslím si, že si jasně uvědomuje na, na půdě tohoto výboru, že je třeba udělat to, co on navrhuje, co já již zmiňuji nějakou dobu je důležité uvědomit si, že tato diskuse probíhá a co by se mohlo udělat s Lisabonskou smlouvou Eh, myslím si, že můžeme dosáhnout let čeho eh, eh, a co by muselo jít cestou po změ, dodatku, změň, které by změnily zelená kniha, která se má zítra objevit k euroobligacím ze strany komise různých variant pro euroobligace dvě varianty budou asi vyžadovat změny smlouvy, takže komise neříká jednoznačně, že bude žádat e, ústavní e, změny, ale měl by to být náš výbor, který se tím bude zabývat. Kdo jiný? Toto je velmi důležité téma, příliš důležité na to, abychom se mu, abychom se mu věnovali jenom krátce zde. Zaměřím se na vlastní pracovní dokument pana Lamasura. nachází tu určitý, nebo je, je v něm zmiňován určitý rozpor, rozpor, který plyne ze smlouvy. Nárůst parlament, eh, pravomocí parlamentu díky, Evropské, díky Lisabonské smlouvě, ale zároveň nová úloha Evropské rady, která určitým způsobem vytváří asymetrii a vlastně odvádí parlament od centra diskuse. Parlament není schopen tuto novou svoji pravomoc použít a vzniká asymetrie, vzniká ne, eh, nerovnováha. Eh, článek 10, kde se hovoří, že parlament zastupuje přímo volený zástupce občanů Evropské unie a jeho úloha zastupování se vztahuje k výkonu pravomocí Evropské unie. Eh, ale má také legislativní právomoc pro některé komunitární politiky, které rozhodně nejdo, ne, nejsou přesně eh, v souladu s těmi pravomocemi, které my. Takže jakým způsobem máme vykonávat své svoji úlohu v těch rozhodnutích, která ne, eh, ne, nepodléhají, nepodléhají řádnému, legislativ, řádnému legislativnímu postupu. Takže je tady určitá nesrovnalost, určitá mezera i v té organizaci práce, i v Lisabonské smlouvě, takže ten pracovní dokument je, přichází včas a řeší tuto nesrovnalost, řeší tato prázdná bílá místa a to, jak by bylo možno je naplnit, překrýt. Já se Eh, nedomnívám, že vznik eh, metody a vznik mm, jakési unijního postupu, že by spadal do řádného legislativního postupu, ale mezi, mezi vládní metodu, to znamená, že eh, eh, rozhodování by bylo mimo EU, protože tam se praví v Lisabonské smlouvě v TFEU o tom, že je třeba koordinovat politiku v kontextu Evropské unie, čili ne mimo kontext Evropské unie legislativy, třeba, že je to na mezivládní úrovni, úrovni jednotlivých vlád. Takže ta diskuse je otevřená v této věci, ale je důležité zmínit, že je to třeba činit v kontextu EU. Jsou určité politiky, které, zástup, které Evropský parlament jako zástupce voličů musí, o kterých musí vést dialog s jinými orgány Evropské unie. Eh, nejde o to, zda plníme či neplníme článek 16. Je to spíše technická jaksi technický nedostatek nebo technické selhání implementace tohoto článku smlouvy eh, Parlament by měl překládat, předkládat radě doporučení, měl by s eh, Evropskou radou vést meziinstitucionální strategický dialog. To se také objevilo v ve zprávě, kterou jsem eh, spolu připravil ke strategickému dialogu po přijetí. Nemůže to být, tento strategický dialog není jenom ve smyslu článku 36, co je, což se týká Rady pro všeobecné záležitosti. Tento strategický dialog eh, není nějak upraven ve smlouvě, ale není jí také zakázán. Ale ta praxe ukazuje, že to, co není zakázáno, je možno činit. Takže ta strategický dialog by tu měl být, my bychom ho měli zahájit a potom v závislosti na um, přístupu rady eh, by měl být nalezen vhodný způsob pro tento strategický dialog. Otázka samitu eurozóny. Tady mám technickou připomínku. V tomto případě pan Lamasur byl možná až příliš eh, štědrý, vstřícný, protože hovoří o tom, že po té, co vznikl eh, summit euroskupiny, eh, víme, že to je urgentní, že je třeba eh, postupovat pragmaticky. Na druhé straně je to vznik nového tělesa, které by mělo být přijato ze smlouvy. Takže z našeho pohledu to není žádná instituce, žádný orgán, je to forma, je to privátní setkání, které nemá, není nadáno formálními eh, pravomocemi a těžko povede k žádné ekonomické zprávě, protože nemá pravomoci podle smlouvy. Eh, na druhé straně si nemyslím, že bychom měli ignorovat existenci tohoto summitu euroskupiny. Je to politická skutečnost a existuje a je potřeba s ní vést dialog, ale mělo by to být nějakým způsobem formalizováno. Takže někdy eh, ti partneři v Evropské radě eh, chtějí měnit smlouvu, což třeba, že je to možné činit podle Lisabonské smlouvy 27. října vlastně vytvořili, to byla jediná věc, vytvoření tohoto summitu eurozóny. A to přitom na druhé straně je věc, která by vyžadovala změnu smlouvy. Takže pokud hovoříme o asymetrii mezi v těch vztazích mezi eh, sedmnáctkou a Evropským parlamentem sedm a dvacítky, já si myslím, že tato asymetrie by neměla, asymetrie by neměla být považována za eh, překážku eh, činnosti EP, protože analogicky, když si přečteme článek 136 Lisabonské smlouvy, který upravuje možnost Rady přijmout opatření pro 17 členských států. Jeden postup, který je tam zmiňován, je článek 121, což je řádný legislativní postup, takže, postup, takže smláva, smlouva jasně umožňuje takovou, takovou tento postup při hlasování 17, hlas, 17 států a eh, u nás 27 států. My tedy legislativní iniciativu vezmeme na, na sebe. Já jsem se tím zabýval s panem Brokem, s kolegou Brokem, co se týče tohoto článku 36 a 136, kterými chceme být v souladu. Co se týče jmenování eh, předsedy Evropské centrální banky, tak je to mm, rozhodnutí euroskupiny ze 17, ale my států a my reprezentujeme 27. Co se týče delegovaných eh, nebo aktů v přenesené pravomoci, eh, tak jsou to rozhodnutí, která jsou sedmnáctkou činěna a analogicky to by mělo platit i pro rozhodnutí samitu euroskupiny. A konečně chci zdůraznit ještě jedno téma, které bychom měli řešit v rámci toho, této problematiky a to se týká je, a to je také zmiňováno ve zprávě pana Lamasora. to je nedořešená úloha vysokého zástupce v eh, debatě v plenárním zasedání. Někdy je to zástupce komise, to si myslím, že není správné, ale tento vysoký zástupce eh, často je komisařem eh, komise mm, my se vlastně tady navazujeme na tradiční postup eh, rady a komise. Byla tam baronka Aštanová, Aštanová ale tady bychom měli aktualizovat či změnit tento postup a tuto formu zastoupení. No, a ona vlastně tímto sedí na dvou židlích a to je třeba vzít v potaz. K dalším věcem se nebudu vyjadřovat, protože se domnívám, že je třeba se tomu věnovat velmi detailně a hloubkově. Děkuji, ta debata je eh, velmi zajímavá, říká pan předseda a přesvědčuje mne to o tom, že je třeba odložit na další zasedání našeho výboru. Eh, já jsem zpravodaj za... Předtím, eh, než se bude hlasovat, já jsem zpravodajem za jednu věc, eh, a druhou je, musí, budeme muset také odložit ty body na programu, které se týkají změn dalších článků. Nicméně i tak žádám, abychom, abyste hovořili stručněji. My už jsme se dohodli s výborem Libe, že budeme mít společnou rozpravu s nimi v 11.30, takže ty zbývající body a ty, ta, tato debata se týká přistoupení k Evropské umluvě o lidských právech a mm, Můžeme si ještě k tomu velmi stručně vyjádřit teď. Tam ty, dal, ty další body budou odloženy, ale to stručné vyjádření prosím maximálně do pěti minut. Pan Ranžel. Děkuji. Já budu hovořit portugalsky, protože tady máme portugalské tlumočení, je tady hodně Portugalců a já navážu na to, co říkal pan Lamasur v této věci. Je tu jedna věc, na kterou chci upozornit. Já domnívám se, že by bylo žádoucí, abychom se zaměřili na dvojí úlohu rady, eh, dvojitou úlohu rady, protože rada nás informuje, a my bychom informacích mít chtěli, my bychom chtěli, aby na plena, a my bychom měli požadovat, aby byl předseda rady přítomen na plenárce, aby vysvětlil summit, aby vysvětlil, k čemu došlo v radě. Momentálně máme za to, že rada je orgán je zodpovědný parlamentu, ale ono to tak není. Ono, on ne, ne, není kontrolován parlamentem. Rada a parlament jsou na stejné úrovni, mají stejné postavení eh, jako legislativní eh, zákonodárný orgán, takže musíme být velmi opatrní, co se týče vztahu s radou, protože se zdá, že určitým způsobem to tak vypadá, jako my bychom se domnívali, že se nám má rada skládat účty, ale my máme um, co dočení s radou jako legislativním orgánem a tady stojíme na rovné úlovni. A pak je tu druhá rada, která nastavuje určité politické směřovánky pro vývoj politický a od této druhé rady, eh, od tohoto typu rady potřebujeme eh, více informací. Tady hovoříme vlastně jakoby o dvou skupeních, respektive o jednom, které má dvě různé úlohy a nemůžeme na radu nazírat jako na nám podřízenou. My jsme, na, eh, my jsme si rovní a to jsem chtěl panu zpravodaji říci. A potom k t- ještě jedna poznámka k té zprávě pana Lamasura, ta se týká národních e, vnitrostátních parlamentů. Je celkem při, srozumitelné, že rada má přímé vztahy s národními parlamenty, protože když se uh, zkoumá postoj eh, rady, tak to jsou národní parlamenty, kteří eh, zkoumají, co dělají jejich jednotliví ministři v radě, protože každý ministr se vrací na eh, domácí, do domácího parlamentu a tam vysvětluje svůj postup. Eh, takže toto je další eh, moment, který je třeba mít na paměť. A v druhé, potom již to, co jsem říkal, tedy rovné postavení parlamentu a rady. Rozhodně rada nemá podřízené postavení a proto je také, chápu, že rada je poněkud hostilní a váha odpovědět na některé otázky, protože To není jako kdybychom čekali, že dolní eh, eh, sněmovna a horní svět, sněm, bude volat horní sněmovnu k odpovědnosti či klástí otázky a obráceně. Tak to nefunguje. Prostě to jsou dva legislativní orgány na stejné úrovni. Nemůžeme vyzývat radu, aby nám podávala informace, či se nám zodpovídala eh, rada rozhoduje to o politickém směřování, o politickém mm, vývoji, má jakousi řídící úlohu a v této úloze tam ano, tam je rada povinná nám vysvětlovat, co činí, ale je třeba velmi pečlivě oddělovat tyto dvě uh, úlohy. Je třeba se zaměřit také na vztah mezi radou a národními parlamenty, protože zástupci v radě, tedy ministři jednotlivých států, se zodpovídají domácím parlamentům a úloha eh, národních parlamentů je kontrolovat to, co dělají na půdě radí, rady jejich zástupci, tedy eh, ministři. A ministři mají od Národního parlamentu mandát a tam také skládají účty. To jsou obecné ústavní otázky, které nastoluje tento dokument. Tento eh, dokument já velmi vítám. A jsou to také věci, které kladou otázky k budoucnosti Evropské unie. Já si myslím, že eh, rozhodně nás nečeká v blízké budoucnosti široká reforma smlouvy to asi není pravděpodobně, takže třeba se na to, eh, to dívat eh, eh, realistickým způsobem a spíše se zaměřit na technická, technické mm, pozměň, změny, zejména v protokolu 14. Parlament by, mm, to je otázka, zda by měl parlament nějakým způsobem dohlížet na eurozónu. Nesouhlasím s tím, co řekl předřečník, že je to jakési soukromé uskupení a soukromá zůzka euroskupina je um, předmětem smlouvy eh, z těch 20 725 eh, států se zavázalo, že eh, přijmou euro. Zatím to není možno institucionalizováno, ale celý Evropský parlament eh, má povinnost dohlížet na euroskupinu, i když se to týká i ze strany zemí, které tam nejsou, tedy i britská vláda nejsou nebo se nenazavázaly. Takže všech, celá 27 dohlíží na euroskupinu a to tež i parlament. Ale opět myslím si, že je třeba tomu věnovat více času a zaměřit se na to při příštím jednání. Pan Dav. Um, well, we are of course grateful to Alain uh, Lamassoure for my jsme vděční panu Lamasurovi za přípravu tohoto velmi um, stimulujícího textu, velmi zajímavého dokumentu. Pan Lamasur troš se trošku vydal mimo rámec tématu tého, té vlastní zprávy, což se domnívám, že je eh, nezbytné, protože si myslím, že jsme skutečně v tom okamžiku, kdyby měl parlament činit vše možné proto, aby šířka celé té balíčkové, celého toho balíčku dohod, která vzejde z konvence, byla dostatečně velká, aby umožnila nalezení konsensu. tím využijeme příležitosti napravit některé chyby, které jsme učinili v minulosti, tedy v souvislosti s Lisabonskou smlouvy. A jsou to chyby na straně, které věci, které jsme udělali, ale neměli udělat, eh, ale jsou to také věci, které jsme opominuli udělat. Tedy jsou to věci, které jsme učinili a neměli a naopak věci, které jsme neučinili a měli učinit. Pan Lamasur zde byl včera, kdy jsme hovořili o českém a irském protokolu k Lisabonské smlouvě Kdyby tu byl pan Lamasur včera, tak by ho jistě zaujala diskuse uh, uh, diskuse o tom, že bude nezbytné změnit ustanovení o vstupu v platnost jakékoliv budoucí smlouvy. Druhá věc, a to je skutečně vynikající myšlenka, byla, je myšlenka oddělit velmi jasně radu ministrů, rozdělit radu ministrů na legislativní komoru mm, a výkonu část. Takže otázka zahraniční politiky a bezpečnosti či otázky ekonomické zprávy, kde má kde rada sdílí exekutivní pravomoci s komisí v těchto oblastech, kde má vztah, by potom vztah k parlamentu v těchto oblastech byl jiný než vztah s, mezi parlamentem a radou v těch oblastech, kde rada plní svoji legislativní funkci. To je rozdělení a myšlenka, ke které je bude třeba se vracet. Také myšlenka dvou předsedů, tedy stálého předsedy Evropské rady. Tato myšlenka asi byla chybou. Já jsem ji tehdy podpořil, ale změnil jsem svůj vlastní názor. Nejde o kvalitu předsedy Van Rompuje, jehož uh, respektuji a obdivuji jeho či respektuji a obdivuji, ale částečně, protože je sám ekonomem, eh, pustil se do ekonomické krize, způsobem, který smlouva nepředpokládá. A určitým způsobem nahradil, a to znepokojujícím způsobem, nahradil úlohu předsedy komise dle smlouvy. Jehož úlohou je zajistit finanční stabilitu, či ve snaze zajistit finanční Eh, stabilitu a ekonomické eh, oživení. A vidím toto také v zahraničních věcech, kde pan Barroso a pan von Rompuy se jaksi ucházejí o stejné, stejnou židli na stejných jednáních a přitom tam říkají uh, různé věci někdy. A to nás všechny dostane do potíže. Pokud říkají tež, pak si klaďme otázku, proč tedy jsou dva. Já se upřímně domnívám, že nejrozumnější věcí by bylo předsedu komise ustavit předsedou Evropské rady. Před, mám za to, že k tomu dojde v roku 2014, ať tak či tak, ale je třeba o tom hovořit v rámci konventu. V rámci postupu parlamentu je nutné zavázat předsedu Evropské rady, aby byl aby skládal účty plenárce, nikoli konferenci předsedů, která, což není vhodné fórum pro tuto činnost. A k té otázce národních parlamentů. Tady mne znepokojuje možnost, že s cílem ve snaze zlepšit spolupráci s národními parlamenty a zapojit je více do rozhodování o citlivých otázkách, že touto snahou vlastně um, <clears throat> rozmělňujeme rozdělení pravomocí a mandátů mezi Evropský parlament a národní parlamenty. Takže to mne znepokojuje. Mám tu ještě další uh, připomínky. Souhlasím s tím, a s komentářem, který se týkal absurdnosti e, programu, který byl přijat v Lipsku CDU a a zdá se mi, že to je velmi překvapivým krokem, který, na základě kterého všichni vystřízlíme z dojmu, že se jedná jinak o velmi rozumnou stranu. Nicméně s těmito poznámkami myslím, že musíme přistupovat ke konventu. Děkuji, pane Dafu, eh, Dafe. Pan Časkovský. Eh, zahájili jsme mnohem širší diskusy Eh, než jen k, prac- k vynikajícímu pracovnímu dokumentu Alena Lamasura eh, připrave na případnou změnu smlouvy. Já naprosto souhlasím s tím, že třeba nejprve se podívat na samotnou Lisabonskou smlouvu a její potenciál, který je obrovský, eh, než budeme se povšet do nějakých nových nápadů. Samozřejmě nejprve bychom se měli zaměřit na Lisabonskou smlouvu. Zejména je důležité zabránit roztříštěnosti, obzvlášť v případě zemí, Eh, které eh, by vlastně chtěly prohlubovat dále integraci. A eh, konkrétní důvod, proč tady souhlasím s Alanem, proč jsme vůbec zakotvili do smlouvy s příslušnými zárukami posilnou spolupráci. Chci říci, že pokud tady máme k dispozici takováto řešení, pak bychom je měli využívat na základě stávajících smluv. Pokud je o to zásadní diskuse ohledně změn smlouvy na základě eh, hlasování kvalifikovanou většinou, také, jsou, také souhlasím, že eh, o tom je třeba eh, se začít bavit. Jediné, co chci říct, je, že pokud budeme vést tuto diskuse, pak si musíme uvědomit, že je to natolik kontroverzní, že to zastíní samotnou diskusi o změně smluv a o hospodářském řízení a zprávě, což je to, na co se zaměřuje občan a tady hrozí obrovské riziko, eh, protože to sebou nese obrovské vlastně filozofické aspekty eh, a eh, německý ústavní soud říká, se nám to líbí nebo ne, že strojem legitimity je stát. Takže já jenom chci upozornit na to, že tady je to nesmírně kontroverzní téma a pravděpodobně bychom museli v rámci takové diskuse nejvíce času věnovat právě, právě tomuto bodu. Eh, dále pokud o otázky nastolené pracovním dokumentem, já si myslím, že svým způsobem nás předběhly události, eh, protože si vzpomínám na argumenty, které byly vznášeny v konventu, že totiž bychom neměli eh, nastavovat tak silné pojitko s předsedou Evropské rady kvůli legitimnosti ale lidé, kteří operovali tímto argumentem, eh, se ukázalo, se mýlili, protože nějaký vztah eh, s předsedou Evropské rady nastaven mít musíme a potřebujeme. A já eh, myslím, že i kolegové to zmiňovali, jaký smysl by mělo, mít, by mělo i vést vůbec diskuse, ale já si myslím, že by to bylo obrovsky důležité, byl by to důležitý signál v tom smyslu, že to, Eh, že ta řešení pro hospodářské řízení a zprávy bychom zakotvili do komunitární metody. Eh, probíhalo by to s účastí Evropského parlamentu transparentně a eh, ne, rušilo by to ten dojem, odborávalo by to ten dojem, že se uzavírají nějaké tajné dohody na ad hoc základě mezi některými členskými státy. Takže já si myslím, že takto by vznikala možnost projednávat věci otevřeně s předsedou Evropské rady, tím spíše, že eh, pan Van Rompuy je tomu otevřen. Pokud je o spolupráci a vztahy s národními parlamenty, to je, myslím, obrovské téma, zejména pokud máme v potaz, co parlament, eh, náš parlament dělá v oblasti eh, opět hospodářského řízení a zprávy a evropského semestru. Já myslím, že jak správně Alan upozorňuje, měli bychom vyvodit ponaučení z polské iniciativy u rozpočtových témat – ale e, opět se na tím musíme detailně zamýšlet, protože e, se objevily protichudné e, představy pro hospodářské řízení a zprávu, jakým způsobem bychom měli zapojit tedy zapojit národní parlamenty, na jakém základě, podle institucionální, interinstitucionální dohody, za jakých podmínek bychom se měli setkávat s národními parlamenty, pořádat s nimi společné diskuse a dát tak větší legitimitu procesu Eh, procesu vytváření rámce pro hospodářské řízení a zprávu. Takže já si myslím, že bychom měli skutečně eh, vyvodit nějaké závěry z té iniciativy eh, pro rozpočet, která byla nesmírně příhodná, ale zároveň si myslím, že bychom měli přijít s nějakými návrhy ve zprávě o evropském semestru, protože se objevují skutečně protichůdné představy a myslím, že pokud bychom měli Eh, chtěli nějak eh, tady zakotovat rámec pro tuto spolupráci, pak bychom je měli nastavit správně. Děkuji. Eh, děkuji kolegovi a nyní pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. Nebudu se dotýkat věcného aspektu protože myslím, že již mý předřečníci nám poskytli velmi cené informace. Samozřejmě v první řadě pan Lamasur, jakožto zpravodaj. Ale padla některá slova, která se týkala toho, o čem ve skutečnosti ta diskuse je, čeho se vlastně týká ta zpráva. Týká se toho, jak zlepšit institucionální eh, vztahy v souhlase s Lisabonskou smlouvou. A část té diskuse eh, se týká pouze část té diskuse se týká možných budoucích změn smlouvy. Samozřejmě obě ta témata spolu souvisí, určitě v intelektuální a politické rovině, ale myslím, že někteří z vás možná e, nevíte o tom, co se vám právě chystám říci. Takže proto vám chci tady poskytnout tuto informaci. Jak pan předseda ví, včera e, koordinátoři dali předsedovi výboru mandát, aby se spojil e, s předsedkyní výboru Ekon, tak aby se oba výbory pokusili zorganizovat schůze koordinátorů obou výborů Byli bychom rádi, aby minimálně AFKO nebo oba výbory projednali možnost, eh, možnost změny smlouvy, aby, to tedy, aby se tomuto tématu věnovali eh, kontinuálně. Alespoň s takovým návrhem vystoupili socialisté již před měsícem, či před několika měsíci. Mohlo by to nést název například Eh, hlavní směry pro možnou změnu smlouvy, pokud je o hospodářské řízení a zprávu. Samozřejmě pan Lamasur eh, zde eh, vyvolal diskusy širší, než je pouze rámec jeho zprávy. Ale ono je to relevantní. Zapadá to i do i eh, do otázky těchto jakýchsi hlavních směrů a toho eh, našeho mandátu pro pana předsedu, aby se spojil s předsedkyní výboru Ekon. Děkuji, paní Janaku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěla poblahopřát panu Lamasurovi. Jeho zpráva se týká jednacího řádu, nicméně poskytla nám příležitost věnovat se tématům, která opomíjejí ti, kdo trvají na změně smlouvy. Pane předsedo, Lisabonská smlouva není v úplnosti prováděna. Pan Lamasur, já i další kolegové jsme se účastnili konventu, eh, konventu pro ústavní smlouvu a osobně tedy jsme tam zakoušeli, jak složitý je to proces. Samozřejmě pokud se mají měnit smlouvy, musí to jít cestou konventu, ale někteří se domnívají, že je možné nějak snadno změnit pouze některé články. Já si myslím ale, že to není, neodpovídá realitě. Pokud budeme chtít změnit smlouvu a svolat konvent, pak otevřeme pandořinu skříňku. Protože nejrůznější strany tam budou nastolovat nejrůznější témata, a to v době, kdy jak správně říká pan Lamasur, není zcela prováděna Lisabonská smlouva. Já vím, že rada si prakticky uzurpuje pravomoci komise a parlament, jak se zdá, nesehrává plně svoji roli. Rada se skutečně přisvojuje celou řadu pravomocí. Pane značné zmatení, pokud je o Euroskupinu a Evropskou radu. A toto jistě není nejvhodnější situace. E, kromě toho je zde ta zásadní otázka e, postoje národních parlamentů, či role národních parlamentů. Ale já, já si myslím, že e, můžeme se začít připravovat na revoluci národních, v národních parlamentech, protože máme Evropskou radu, která vlastně začala Eh, začala si ozbrojovat pravomoce a funkce úplně všech. Lisabonská smlouva není prováděna a eh, z rádek nám přicházejí lidé, kteří volají po změně smlouvy. Já souhlasím s panem Lamasturem, že eh, pokud jsou lidé, kteří nejsou připraveni se vzdát práva VETA, pokud nejsou proto, abychom postupovali komunitární metodou, pak nevidím cestu vpřed. Evropský parlament se musí ozvat, musí zareagovat. Nedovedu si představit, pokud by nebyly splněny podmínky, které zmiňoval pan Lamasur, jakým způsobem by byla možná jakákoliv změna smlouvy. Pokud by se to prosadilo, mohlo, mohlo by to mít katastrofální účinek. Evropská rada přijala své rozhodnutí 21. července v prostřed krize, poté stáhla své rozhodnutí, přijala nové Prostě ta situace je naprosto chaotická a matoucí. Vím, že o změnu smlouvy stojí zejména Němci, ale e, nedomnívám se, že by Němci či kdokoliv jiný, jiný e, byli připraveni vzdávat se svých práv. Takže o jakou změnu smlouvy přesně má jít? Pane předsedo, nemám dojem, že by rada hodlala postupovat komunitární metodou, Eh, že by chtěla pokročit směrem eh, k politickému sjednocení. A já si myslím, že Evropský parlament se musí postavit proti těmto snahám o změnu smlouvy eh, kvůli partikulárním zájmům. Já si myslím, že pokud by k tomu došlo, bylo by to velikou chybou. Děkuji, pan Bronce. Děkuji. Já bych se nadotkl jednoho bodu v dokumentu pana Lamasura. Já eh, sdílím jeho znepokojení ohledně projevu pana Van Rampuje v lednu 2010, kdy pan Van Rompuy, Van Rompuy řekl, že se zodpovídá Evropské radě a nikoli plénu Evropského parlamentu po zasedáních Evropské rady. Možná eh, pan Van Rompuy slovo zodpovídat se používá ve dvou různých smyslech a vnímá tyto dva významy jako zaměnitelné navzájem. Je patrné, že jeho stanovisko není vedeno odpovědností eh, vůči parlamentu. Eh, nicméně tady ve smyslu jaksi přímé zodpovědnosti eh, hierarchické, nicméně přesto politicky zodpovědný vůči parlamentu je. Kdyby býval kdyby to bylo, tak to bylo nastaveno již dříve během ratifikace Lisabonské smlouvy. Mohli jsme se zeptat například na platnost eh, protokolu číslo 30, který jsme projednávali včera. Eh, týká se to tedy eh, vztahu Spojeného království Polska a České republiky k listině základních práv. No také to, do jaké míry ujištění poskytnutá Evropskou radou Irsku mezi dvěma referendy měla vůbec nějakou hodnotu. Děkuji. Grazie. Eh, Děkuji. Pan Hefner jako poslední řečník a potom pan Lamasur. Chtěl bych výslovně poděkovat eh, Alanovi Lamasurovi, eh, který je velice produktivní, co se týče myšlenek parlamentu nebo vůbec výboru. A já si velice cením nejen toho, že uvažuje aktivně a předjímá různé věci a že jsou pro ně velice důležité zájmy parlamentu, že je zohledňuje a zamýšlí se také nad tím, jak eh, změnu situaci můžeme eh, zahrnout do těch našich úprav, tak aby to bylo vše dostatečně demokratické a zároveň byla zaručena dostatečná demokratická suverenita. Já se teď připojím k hlavnímu proudu diskuze a nebudu podrobně reagovat na ty návrhy, které padly v první části diskuze. Teď tady máme takovou větší, obecnější diskuzi a já tam k tomu doplním jenom některé drobné aspekty, protože mnohé už tady zaznělo. Ale to, co já tam dodám, je také důležité, protože si myslím, že není dostatečné, abychom se zaměřovali pouze na základě současných textů v tom smyslu, co je možné a co není. Musíme si také položit otázku, alespoň na okamžik, co můžeme a co musíme udělat pro to abychom do celého dění více zapojili občany Evropské unie. A já to říkám i v souvislosti s mým německým kontextem, protože ty diskuze, které probíhají v Německu, nesmíme podceňovat, protože to nejsou pouze diskuze paní Merkelové nebo některých stran nebo stranických sjezdů, ale je to tak, že v Německu je opravdu veliký tlak položit si otázku, na jakém základě probíhá to, co rozhodujeme na, eh, v oblasti ekonomického řízení, ESM, ESFF a tak dále. Je tady Eh, úvaha nad tím, jestli nepotřebujeme nový přístup k tomu, co se děje, jak probíhají ty řízení v institucích. A myslím si, že dlouhodobě se nevyhneme tomu, že bude muset smlouva být změněna. A pokud to budeme chtít učinit čistě, to znamená, aby to bylo demokraticky legitimní, aby to vše bylo dlouhodobě udržitelné a aby s tím souhlasili lidé v Evropě, protože my ten souhlas budeme potřebovat, protože ta rozhodnutí, která na nás čekají, jsou opravdu velice zásadní. A nepomůže nám, pokud ta rozhodnutí učiníme, ale lidé už to nebudou akceptovat, nebudou s tím vším souhlasit. Myslím si, že pokud jde o konvent, tak to nemusí být pouze překážka nebo nějaká brzda, naopak to může být eh, pedál plynu, na který můžeme šlápnout. Může to být takový podnět, který do toho vnese dynamiku. Protože jsme v době, kde se diskuze, evropské diskuze velice štěpí a rozdrobují a toto by mohlo vést ke sjednocení těch diskuzí a mohlo by to vést k většinovému faktickému rozhodnutí. I když formálně tady máme sice eh, postup eh, jednomyslnosti, tak konvent je postup nebo něco, co vede ke spojenému, společnému rozhodnutí, které je potom společně předkládáno. Je to instance, kde se vše diskutuje velice uvážlivě a já si myslím, že pokud k němu dojde, tak by to neměl být pouze technický konvent, kde by se posvětilo to, co už bylo předem vypracováno, ty změny ve smlouvě. Abych nabádal k tomu, abychom si na to dali dostatek času a uvážlivě vše probrali, protože tento konvent nejenom, že může vést k lepšímu výsledku, ale i eh, k celé generaci eh, která, pro které to bude vše legitimní, legitimní rozhodnutí v Evropě a bude obnovena demokracie v Evropě. A to je v tuto chvíli pro Unii obzvláště důležité. Děkuji. A předtím, než eh, uzavřeme naši diskuzi, je tady pan Korbet. Je to náš dřívější eh, kolega, pracuje v kabinetu pana Van Rompuy a eh, požádal o slovo, já mu ho rád udělím. Děkuji, pane předsedo, za vaše milá slova. Nebudu vás dlouho zdržovat, pouze bych tady zmínil eh, dvě, nebo navázal bych na dvě, tři faktické zmínky, které padly v diskusi. Myslím si, že je potřeba to tady za pana Van Rompuje vyjasnit. Otázka jeho přístupu k Evropskému parlamentu a otázka projevů, eh, ve kterých se zmiňoval o těch věcech, že se zodpovídá Evropskému parlamentu pouze eh, za, tedy, nebo podává informace pouze po konání rady, ale jde o toho ducha toho, co řekl že eh, je to pouze ta, že ve smlouvě je to pouze formálně zakotveno takto, že po Evropské radě se bude předstupovat před Evropský parlament, ale v podstatě v praxi to musí podkládat mnohými dalšími kroky a já si myslím, že jste si sami uvědomili, že to tak je. Byl na konferenci předsedů eh, a na setkání eh, s předsedy výborů. Souhlasil s tím, že bude odpovídat na písemné parlamentní otázky eh, v rámci svých politických aktivit, také s panem předsedou Evropského parlamentu Buskem. A, a je tady celá řada ještě dalších aktivit. Už také informoval Evropský parlament po eurosamitech, eh, tedy eh, hlavy států a vlád eurozóny. A eh, tady samozřejmě to zároveň se koná Evropská rada a tam také podává informace, ale zároveň ty informace podává také Evropskému parlamentu a to je podle mě jasné. Pak se tady hovořilo o setkání konference předsedů, tedy že vlastně předstupuje spíše předně a to je ale rozhodnutí Evropského parlamentu. Evropský parlament si toto přál a rozhodl to a ne eh, předseda Evropské rady. Vyplynulo to eh, z toho časového odstupu mezi Evropskou radou a eh, nejbližším naplánovaným zasedáním, plenárním zasedáním Evropského parlamentu. Někdy jsou tam třeba i tři týdny a v takovém případě bylo dohodnuto, že pan Van Rompuy okamžitě příští týden předstoupí před eh, na, na nějaké zvláštní schůzi eh, před Evropský parlament a podá tam ty informace. A eh, nejprve bylo řečeno, že to budou plenární zasedání Evropského parlamentu nějaké mikrozasedání na dvě hodiny třeba v Bruselu. A potom v druhém mandátu se Evropský parlament rozhodl, že bude Eh, to dělat ve formě konference předsedů, která bude otvořena všem eh, poslancům. A to má nějaké vnitřní důvody Evropského parlamentu. Ono to asi nesouvisí s aktivitami v Bruselu nebo ve Štrasburku, ale bylo to skutečně rozhodnutí Evropského parlamentu a ne rozhodnutí pana Van Rompuje a to bych tady chtěl zdůraznit, protože eh, některá vystoupení mám pocit, byla založena na určitém nedorozumění v tomto ohledu závěrečně, závěrem bych chtěl říci, eh, jak to je s otázkou, zda by se měl účastnit diskuze, která připravuje eh, Evropskou radu a potom také té schůze po Evropské radě. Toto bylo také diskutováno s Evropským parlamentem na počátku jeho úřadu, eh, s konferencí předsedů, s vaším prezidentem a předsedou tedy a bylo řečeno, že pokud se chceme účastnit těchto diskuzí před i po uh, asi eh, šesti evropských radách, a tak to už bylo několik let, tak by to znamenalo 12 takových setkání, 12 takových diskuzí, kde by on hovořil s parlamentem, byla by tam rozprava a znamenalo by to, že by se to konalo každý měsíc a někteří lidé se donívali, že eh, ani pro Evropský parlament by to nebylo eh, dobré, kdyby se museli účastnit neustále eh, těchto eh, diskuzí. A proto Evropský parlament sám rozhodnul nebo souhlasil s tím, že by to mělo zůstat u toho starého systému, že vlastně předseda rotujícího předsednictví po obvyklých radách předstupuje před Evropský parlament, protože podle smlouvy rady ze zasedání Evropské rady je eh, připravováno setkání eh, pro eh, všeobecné záležitosti a v návaznosti na to to bylo zkrátka upraveno tímto způsobem. Děkuji. Dobře, děkuji a teď dávám slovo panu Lamasurovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem kolegům za jejich slova, za jejich podněty, a chci poděkovat také Richardu Korbetovi, eh, či poděkování Richardu Korbetovi. Eh, chci říct, že pokud je eh, o hledně pana Van Rompuje, Evropská rada pověřila vypracováním návrhu na zlepšení také po obsahové stránce rozhodnutí týkajících se rozpočtové disciplíny, že tady tato rozhodnutí by mohla zahrnovat i změnu smlouvy. Takže v, během několika eh, dnů či týdnů eh, bychom měli znát stanovisko pana předsedy Van Rompuy. Ještě několik, eh, několik reakcí tedy na slova kolegu. Ano, zaznamenal jsem si příklad, na který upozorňoval pan Gualtieri, pokud je o zahraniční společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ten politický dialog eh, mezi radou a vysokou představitelkou. Já skutečně si myslím, že eh, v tomto duchu bychom měli eh, přistupovat i k jiným tématům ve sdíleném zájmu. Byl také uváděn příklad eurozóny s tím, že to není zakotveno ve smlouvě, ale ano, ve smlouvě jsou ustanovení týkající se konkrétně specifické eurozóny. A to, co nazývám summitem eurozóny, což eh, není eh, oficiální název, to je zasedání, které zatím nemá nějaký právní status, ale samozřejmě eh, příští smlouva tak jistě učiní a konec konců i Evropská rada 20 let pracovala, než by měla právní status ze smlouvy. Dále kolegové také upozorňovali, a to se rozumí samo sebou, že rada ministrů předseda Evropské rady se nezodpovídají Evropskému Evropskému parlamentu, takže tady jsou dva významy toho slova. Evropský parlament, pravda, může eh, odvolat komisi, ale ne radu. Jsou to dvě eh, instituce, které spolu vedou dialog, eh, zejména v legislativní činnosti, vlastně jako dvě komory parlamentu, jako dolní komora a senát, to je jasné. A pokud jde o ten postup u té u aktuální otázky, musíme přesto hledat nějakou cestu, jak tady vůči radě i Evropské radě, která není legislativním orgánem a není vůči nám, eh, nenese vůči nám zodpovědná. Nicméně jde o kolektivní orgán, který přijímá důležitá rozhodnutí a proto tedy eh, musíme eh, přijmout například, jak to nazval kolega Glatieri, strategický dialog či něco podobného. Kolega Paolo Angela podle mého také má pravdu, když hovoří o obrovském problému, který zatím není nějak ošetřen, upraven v jednacím řádu parlamentu, totiž pokud se přijmají ustanovení, která se týkají jenom některých členských států, eh, například eh, eurozóny nebo zítra to může být posílená spolupráce a podobně, zda je možné připustit, že všichni eh, poslanci, včetně zástupců států, které, které se neúčastní Eh, mají hlasovat o všech těchto aspektech. Tato otázka eh, konec konců eh, se týká také Evropské komise. Je to obrovské obrovský obrovská otázka. Konvence toho nechtěl dotknout ani pro komise, ani pro parlament, ale nemůžeme ji dlouho ignorovat. Je to opravdu již dnes naléhavá věc, takže ji nemůžeme se jí dlouho vyhýbat. Pokud je o roli národních parlamentů a toho, jak je zapojovat, Tady existuje smíšený pocit. Pan Duff volal po um, obezřetnosti. Já bych rád k tomu řekl dvě věci. Jednak uh, uspořádali jsme uh, ze společného podnětu polského předsednictví a rozpočtového výboru um, minikonvent. Dvoudenní minikonvent, který proběhl v říjnu a v podstatě stejně jako ten opravdový konvent, respektive ty dva eh, konventy, vypadal tak, že tam byly zastoupeny všechny, eh, všechny evropské instituce, včetně Evropského parlamentu a všechny národní parlamenty, s tím, že tam byla 80 poslanců národních parlamentů, takže každá země eh, mohla být zastoupena a to jak na úrovni vládní strany, členoucí koalice a hlavní opoziční strany tedy hlavní strany ve, vládní, ve vládnoucí koalici a hlavní strany opozice. A dva dny jsme jednali o tom, jak jak jak tedy přistupovat k financování strategie EU 2020. Tato konference proběhla tak dobře, že ve výsledku eh, zástupkyně budoucího dánského předsednictví řekla, že je evidentní, že je třeba v tom pokračovat. Jednak to bylo velmi zajímavé, ale zároveň trošku frustrující, protože samozřejmě dva dny nestačily pro tak široké téma, eh, nebylo možné tu diskusi dokončit a proto tedy eh, v příštím eh, pololetí, v prvním pololetí příštího roku proběhne další tato konference, nevíme přesně kdy, ani nevíme přesně na jaké téma, zda bude pokračovat diskuse na to téma z října, zase to nějak omezí nebo rozšíří. Nicméně bych chtěl indikovat tuto možnost Eh, takže eh, spolupráce a výměna názorů mezi eh, Evropským parlamentem, národními parlamenty a to také spolu s příslušnými ministry. A co je velmi zajímavé, polské předsednictví mělo odvahu uspořádat tuto konferenci, i když vlády tomu nebyly nakloněny. Ministři financí se stavili proti tomu. Proč? Protože ministři financí nechtějí vystupovat před svými poslanci o věcech, které jim příslušejí, spadají do jejich kompetence. Přesto jsme to zrealizovali a e, slyšeli jsme, že poslanci některých zemí vystupovali názorově odlišně od e, jejich ministrů financí. Takže vlastně jsme provedli něco obdobného, jako byl konvent, samozřejmě během dvou dní. To je jenom e, takový, takový prchlivý odraz, či opravdu malý předobraz konventu. Nicméně ta alchymie zafungovala. Eh, ukázalo se, že skutečně je možné oživit eh, takovouto evropskou diskusi a samozřejmě bylo by to možné i eh, v případě Velkého konventu pro revize smluv. A dobře jsem si vyslechl slova pana Hefnera, či paní Hefnerové v této věci, pana Hefnera. To, co se dnes říká, tedy možnost nějaké nové evropské smlouvy, jakési nové zakladající evropské smlouvy, to je jedna věc a je pravda, že v tuto chvíli ještě procházíme eh, vyostřenou finanční krizi, eh, S tím, že eh, nemocný má horečku více než 40 stupňů. Je 21, 22 20 zemí 27, jejich vedoucí představitele každé ráno sledují, za jaký úrok si země může půjčovat. Jsou již dva členské státy, které jsou prakticky v úpadku a jsou další, které tomu nejsou vzdáleny. Takže v takovéto situaci, kde máme vystupňovanou horečku, a ono se vlastně implicitně říká, že nová smlouva bude nějakým zázračným lékem, zázračným řešením, ale v takovém případě hrozí frustrace, hrozí, hrozí zklamání na trzích. Jako by se učit trhům e, vysílal signál, že za pár týdnů to bude mít vyřešeno, ale smlouva to je otázka několika let, e, ne týdnu. Takže určitě to řešení by nepřinesla nová smlouva. A e, naopak je třeba říci, že Lisabonská smlouva e, je e, vynikajícím souborem nástrojů, nebo skýtá obrovský soubor nástrojů, který případně bychom mohli doplnit nějakou opravdu malou technickou smlouvou, čistě technické povahy. Dále k národním parlamentům ještě v rámci Eh, zprávy výboru Ekon, eh, vede to paní Beres a mělo by to jít do pléna eh, v prosinci. Já chápu, co říká pan Guerrero, že se počítá tedy se společnou schůzí koordinátorů obou výboru, to je vynikající. A bude navrženo, aby v rámci evropského semestru v únoru každého roku proběhlo meziparlamentní setkání mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, kdy Evropský parlament eh, bude reprezentován eh, výborem ECON, vzhledem k tomu, že půjde hospodářská témata, a také výborem eh, pro zaměstnanost a výborem rozpočtovým. Je tedy důležité, aby také náš výbor, aby náš výbor tady jednak dobře věděl o tomto návrhu, který půjde do pléna a případně poté se rozhodl, zda by nebylo vhodné takovýto postup stáhnout i na jiné oblasti, na témata. Pan polský místo předseda, já se teď neodvažuji vyslovit vaše jméno, pane kolego. Rafa, dobře. Pan kolega se obává, že pokud bychom eh, zahájili diskusy o eh, jednomyslnosti, Eh, že bychom odradili občana, ale samozřejmě, to máte pravdu, ale na druhou stranu, pokud necháme lidi snít o nové smlouvě, aniž bychom eh, zahajovali tyto diskuse, otevírali, eh, pak občanovi lžeme. A to bychom dělat neměli. Nová smlouva s konventem, to bude chtít nějakých deset let, minimálně pět let a některé země zůstanou stranou. Je to, je to obrovská práce. Nicméně, jakmile trošku eh, poklesne ta horečka, eh, můžeme zahájit diskusi, zahájit iniciativu to, ale říci, že to bude trvat léta a že to nevyřeší ten dnešní akutní problém. To bych skutečně chtěl potrhnout. Takže, pane předsedo, vážené kolegy, vážení kolegové, jaké praktické závěry z toho vyvodit? Eh, zatím se jedná pouze o pracovní dokument. Já navrhuji, pane předsedo, rovnívám se, Eh, že bych mohl na příš- některé příští schůzi koordinátorů eh, předložit eh, k rozhodnutí to, zda obory obsažené v tomto pracovním dokumentu zasluhují zprávu či nikoli a zda témata, která nejsou v dokumentu obsažena, které jsem obsahl do, obsahl do svého ústního vystoupení, a byla zde do značné míry projednávána dnes ta diskusi, a jsou tady jiného druhu, to znamená, jaké stanovisko zaujmout eh, k diskusi o nové smlouvě. Jsou to totiž vlastně dvě témata. Jednak eh, to, co je obsahem pracovního dokumentu, to znamená, jak eh, změnit jednací, jak eh, tady změnit či doplnit, eh, doplnit smlouvu případnou gentlemanskou dohodou, tak abychom lépe formalizovali a nastavili vztah mezi parlamentem, Evropskou radou a jejím předsedou, radou ministrů a případně národními parlamenty. To je jedna věc eh, v rámci tedy aktuální smlouvy. A pak je zde druhé téma, druhá věc, o které podle mého bychom se měli rozhodnout, zda do toho chceme nějak vstoupit v této fázi, ale to samozřejmě by bylo předmětem jiné samostatné zprávy a já určitě nejsem kandidátem na eh, zpravodajství eh, u všech zpráv, ale eh, myslím, že toto rozhodnutí by měli přijmout koordinátoři. Děkuji. A přijímám váš návrh, že bychom měli projednat tuto věc na příští schůzi koordinátorů, kde rozhodneme, jak postupovat. Je to velmi široká otázka, je potřeba se na ní detailně zaměřit. Takže příští schůze koordinátorů. Poslední bod na pořadu jednání. Scusa, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, ma prima devo dare delle comunicazioni. La prima è questa. Ale ještě předtím mám nějaké informace a sdělení. Za prvé, pan Martin nám dal, předal informaci, co se týče slyšení, které se mělo konat 20. prosince. To není, pro, eh, není problém to přesunout na 25. ledna, pokud nám to vyhovuje. Já myslím, že to je asi na mne, abych to rozhodl. Prosil bych, aby, abyste prosím poslouchali. Chci vědět, zda je pro vás přijetelné. A jak říkám, pan Martin souhlasil s tím, co se týče slyšení či stanoviska předsednictví k této zprávě. Zda byste souhlasili s tím, aby se vy jste vlastně to chtěli, ten odklad toho termínu. A pan Martin říkal, že to je v pořádku, že je to pro ně možné. Takže mám za to, že jste všichni chtěli přesunout to to slyšení s předsednictvím na leden. Pane Gerero, je to v pořádku? Souhlasíte? Já mám otázku. Je to tak, že je s tím pan Martin srozuměn? Ano, pan Martin nám sdělil, Není tu, ale sdělil nám, že, mu to, že je to mm, pro něj přijatelné, že mu to nevadí. Takže pro něj nebude problém přesunout to slyšení na leden. Takže to je vyřešeno a nyní jednání se zavřenými dveřmi spojeně, společně s výborem LIBE a týká se vyjednávání o přistoupení k Evropské umluvě o lidských práv, letech. Ti, kteří nemají oprávnění zůstat, prosíme, abyste odešli. To bude jenom velmi stručné jednání, protože tlumočníci zůstávají pouze do 12.30. Kolegyně, vítám kolegy z výboru Libe. A jak